Ah, Dámy a pánové, můžeme se rovněž, rovnou pustit do práce. Přele vás všechny vítám. Mám velkou radost, že sál je tak plný, protože nás čeká významná schůzka s komisařem Barnierem. Já vím, že když jsme si původně zvolili termín, tak nebylo úplně jasné, proč to bude tak důležitý termín, ale myslím, že jak pro komisi, tak pro výbor to významné datum je, protože, jak jistě víte, dnes eh, jsme eh, spustili ten definitivní akt o vnitřním trhu. Řada z vás už to věděla a já vím, že určitě budete mít zajímavé otázky. A ta debata jistě také bude zajímavá, ale já myslím, že především můžeme mluvit o nové frázi společně pro nový růst. O tom už jsme mluvili. A já myslím, že parlament může říct, že alespoň částečně inspiroval právě toto moto a tisková konference byla také velice zajímavá. Viděli jsme, že se do toho prostě takto chceme společně pustit. Bez dalšího, pane komisaři, požádám, abyste nám něco řekl nejenom o aktu o vnitřní trh, trhu, protože vy tady jste také e, proto, že chceme mluvit o strukturovaném dialogu, to je takové e, starý, zastaralý název, já bych to nazval spíš novou dynamikou, ale chceme také mluvit o pracovním programu a my už se natolik účastníme vašeho programu, jako je třeba vzájemné uznávání, veřejné zakázky a tak dále. Velice dobře to známe. Myslím, že bychom také rádi něco slyšeli o vašich ambicích a o tom, co chystáte pro ten akt o vnitřním trhu a jakým způsobem se do toho můžeme dál zapojit, aby to byl úspěch. Protože i nám na tom záleží, stejně jako vám. A jak nám připomínal můj Greg, právě v jeho první zprávě před 11 měsíci když jsme o ní hlasovali, jsme udělali první krok. Já vím, že lidé mají pocit, že tvorba politiky v Bruselu někdy postupuje příliš pomalu. Ale já myslím, že ta rychlost, se kterou přecházíme od myšlenek ke konečným návrhům, je obdivuhodný úspěch pro všechny. Na neposlední řadě pro vás a pro vaše vůči schopnosti. Jsme tady velice rádi, že jste mezi námi a já bych vám rád předal slovo. Mm. Děkuji vám, pane předsedo. Drahý Malkome, zdravím vás všechny, dámy a pánové. A bohužel v důsledku určité časové tísně mezi dnešním ranním zasedáním komise, se omlouvám, my jsme schválili po šesti měsících práce a čtyřech měsících eh, debat sdělení, které navrhuje právě akt o vnitřním trhu, Single Market Act, Jedná se o přijetí dvou nařízení souběžně. Týkalo se to také těch evropských, evropských patentů a také nového způsobu zdaňování energie, což je rovněž návrh, o kterém se hovoří i v kontextu aktu o vnitřním trhu a e, kromě toho Nás čeká také cesta do Stockholmu, kde se bude hovořit o řešení bankovní krize. Takže já vám děkuji za vaši schovývavost. Každopádně osobně vám chci poděkovat a Malcolmovi chci říct, že vaším jménem se tady opravdu odhrávaly důležité věci ve Štrasburku, kdy jste schválili valnou většinou ty tři zprávy s Andrikaniete, a Kristiana eh, Pusoje. Víme, že to byla práce, která byla poměrně originální, takřka nepravděpodobná 11 výborů, které z vašeho podnětu spolupracovali a děkuji Malcolmu Harborovi za toto znovu nastartování eh, jednotného trhu prostřednictvím zprávy Louis Greš před několika měsíci. I když možná nejsme všichni ve stejné roli, tak ten dokument, který dnes eh, ráno komise vydala, může pochopitelně se stát terčem kritiky, protože někteří soudí, že jde příliš daleko, nevidíte v tom všechno, co jste si přáli, to je ale normální, je to návrh komise, který je plodem dynamického kompromisu mezi 27 komisaři. A já vám mohu říci, protože byl jsem po boku pana Barosa, když jsme to eh, představovali tisku, mohl, mohu vám říci, že hodně vděčíme eh, tomu podnětu, který máme od vás, kdybyste tady nebyli jako politická síla, nežádali, nekritizovali, nekomentovali, tak bychom možná nebyli dnes ráno tam, kde jsme, nebyli bychom eh, v té stávající situaci. Takže já vám opravdu celého srdce děkuji a teď je na čase jednat. Máme tu určitý framework, máme tu určitý, eh, určitý plán, určitou cestovní mapu, určitou cestu před námi. A teď vám chci připomenout eh, některá přesvědčení, eh, která hluboce zastávám. Tak za prvé, co chceme s Evropou? Chceme být pouze pozorovateli nebo aktéry naší budoucnosti? A tady chci připomenout malinkou příručku, kterou myslím, že byste měli mít na stole. Byl jsem v Londýně, dostal jsem tento dokument, který byl velmi dobře sestavený. A myslím, že dokonce jsem tam citován někde. Ale to, co v té knižce je, to je opravdu zajímavé. To, co tady, a to, co tady vidíme, také ten obraz, to je opravdu politická výzva ukazuje to, že pokud si nedáme pozor, pokud nebudeme přijímat zodpovědná dobrá rozhodnutí, tak všechny ty roky, které běží, nám tak trošku utečou uh, z našeho radaru, protože mezi deseti eh, státy už máme dvě, které, jsou, eh, které nejsou nejdůležitější na světě. Jde o to, jestli chceme být skutečnými aktivními tvůrci nebo pouze pozorovateli. A e, právě vnitřní trh, jednotný trh, to je to, co nám umožňuje čelit e, takovým velkým mocnostem, jako jsou Spojené státy a nebo Čína. Tento trh, tento jednotný trh, to není celá Evropa. To nejsou všechny politiky. To je jakýsi podklad, je to báze, je to základ a všechno, co na tom postavíte, ať už jsou to soukromé společnosti nebo různé samozprávné celky a tak dále, to všechno pak už má určitou eh, šanci, určitou pravděpodobnost, že to bude fungovat a že to bude, my chceme, aby to fungovalo dobře. A tím se dostávám k dalšímu přesvědčení. A to je, že my nejsme pouze eh, oblastí spotřeby nějakých produktů, které jsou vyrobeny jinde ale my jsme skutečným produktivním základem, který představuje také základ zaměstnanosti. A další přesvědčení, že z krize finanční, ekonomické, ekologické a politické nevybředneme. Pokud jinak než prostřednictvím nového růstu, nového typu růstu. Takže ten slogan Together for New Growth, to je podle mě daleko víc než jen slogan. To opravdu znamená instituce spolu s členskými státy, spolu s odborovými organizacemi a podniky. E, musíme tady budovat nový dodatečný růst, který bude kvalitnější, zelenější a spravedlivější. A z těch 50 návrhů z Single Market Act bych chtěl vypíchnout eh, priority. O konec konců už jsem o tom hovořil i na plenárním zasedání v parlamentu minulý týden. Máme tady těch 12 základních pák, které by nám měly umožnit směřovat k většímu růstu. A pro každou z těchto pák máme určitou symbolickou, symbolické opatření, symbolickou akci, jak už o tom hovořil pan Baroso na té události před dvěma měsíci, kde jste mnozí z vás byli. Jsou to eh, iniciativy, které jsou nové, které já považuji za účinné a které jsou realizovatelné v průběhu dvou let v případě, že bude, že najdeme politickou vůli. Takže návrh komise a, a při její přijetí eh, parla, parlamentem a radou jsou předběžné podmínky. Jsou to ovšem akce, které nejsou eh, jaksi tím jediným, není to, eh, nejsou exkluzivní. My jsme vypracovali i tabulku těch 12 klíčových kroků, těch cílů, a pak všech doplňujících opatření, které mohou být implementovány i souběžně, dokonce i zároveň ve stejném čase mohou přispívat k těm 12 klíčovým krokům. A teď bych rychle se zhostil zvláště těch, které se, jsou relevantní pro vás, jakožto pro výbor IMCO ale pak i několika dalších. Máme tu financování malých a středních eh, podniků, rizikový kapitál, evropský eh, pas pro rizikový kapitál, ale kromě toho chceme samozřejmě také ulehčit malým a středním podnikům v jejich zátěži, usnadnit jejich přístup na veřejný trh. A teď mobilita. To je eh, jistě myšlenka, kterou podporujete, mobilita profesionálům a úplná modernizace směrnice o uznávání profesních eh, kvalifikací. Má, máme tady také právo duševního vlastnictví a tady chci představit eh, strategii. Tady máme eh, tu klíčovou otázku A to je otázka patentů. A tady máme eh, Pasteurova institutu eh, například výroby eh, piva. Je to rok 1871. A tento nástroj toho evropského patentu, to už seští 31 let, my teď chceme, abychom měli tuto páku duševního vlastnictví i v oblasti patentů a doufáme, že se nám to podaří s podporou, s pomocí Evropského par- parlamentu v rámci této zesílené spolupráce. A jsou tu i další komunitární opatření, které eh, v příštích týdnech představím. To je například řízení autorského práva a těch eh, eh, takzvaných takzvaných sirotčích práv a pak jsou tady, je tu ta oblast spotřebitelů a spotřebitelských práv. A to jsou, tady jsou ještě další návrhy, které se týkají spotřebitelů, jako jsou například e, úvěry na hypotéky. Další oblastí jsou služby. A tady hovoříme zejména o obchodních službách, například prodloužení eh, té eh, to rozšíření těch eh, služeb tak, abychom zabránili rozptýlení a mezi těmi no-, normami, které se týkají služeb. To znamená, ty rozdíly norem v různých zemích by se měly určitým způsobem sesouladit a to se týká i oblasti informační, kde chceme spolupracovat s podniky tím přístupem bottom-up, abychom eh, měli skutečné normy v oblasti služeb. Ale když je řeč o Evropě služeb, tak tady byla zahájena debata o směrnici o službách. Já myslím, že je potřeba eh, rozhodně využít eh, směrnice o službách jakožto pákového efektu, jakožto pákového prostředku ve všech oblastech. A my, mě velice leží na srdci, abychom využili maximálně účinnost a potenciál této směrnice. Pak je tu také otázka takzvaných vztahů B2B mezi podniky, boj s eh, některými nekalými postupy. To jsou všechno záležitosti, které nás čekají v oblasti služeb. A pak je tu eh, pátá eh, páka a to, jsou, eh, to je ten digitální trh, eh, kde tady máme jako klíčovou akci eh, otázku těch autentifikací, aby bylo možné přistoupit k používání elektronického podpisu a ověřování totožnosti, ale jsou tu i některé další kroky. Chceme vytvořit skupinu tak, ohledně takzvaných trustmarks, to je projekt, na kterém se spolu s vámi účastníme a souvisí to se směrnicí o elektronickém obchodu. A pak je tu e, také sociální podnikání. To je něco, co jsme zvolili jako jednu z těch klíčových akcí. A já e, předložím návrh týkající se solidárních investic Kromě toho jsou ještě některé doplňkové kroky, které se chystají v příštích měsících, jako například e, e, Evropský e, statut nadací, kde, otázky, kde opět jde o otázky solidarity, solidární ekonomiky a etiky. Sociální soudržnost, to je další z těch pák a k tomu se váží dvě, dvě důležitá témata. Jednak jsou to služby, ekonomické služby všeobecného zájmu. Jak víte, toto je sdělení, které vám bylo přislíbeno a my na něm eh, pracujeme. A dále je tu eh, další eh, upřesnění nebo modernizace balíčků, na kterém pracujeme s panem Almunium, právě týkající se těchto hospodářských služeb obecného zájmu a také kvalitních služeb v rámci vnitřního trhu. A pak tu máme otázku veřejných, eh, veřejných trhů a veřejných zakázek, tady se chystá modernizace. A to zejména otázka koncesí, to je něco, co je předmětem debaty, ale tady předložíme návrhy, které budou jednoduché, srozumitelné a eh, bude se to eh, týkat, tedy bude vznikne rámec, který zatím neexistuje. Pak je tu další návrh a to je eh, prostředí, kdy se snažíme usnadnit eh, to obchodní a podnikatelské prostředí, zejména eh, malým a středním podnikům, pokud jde o účetní administrativní zátěž. A v posledním části, v posledním sloupci této tabulky i když já jsem samozřejmě komisař pro vnitřní trh a služby, tak nejsem jediný, koho eh, se tento projekt týká a kdo ho bude implementovat. Jedná se o kolegiální a kolektivní dílo, a to od začátku a až do konce, kdy říkáme, že samozřejmě eh, jsme se opřeli o eh, práci dalších, Mareho Montyho a ve všech těchto krocích je minimálně osm komisařů, a my tady společně dáváme dohromady projekty, kterých se budeme účastnit. A kromě toho je tady vlastně 18 komisařů, kterých se týká ještě, týkají některé ty doplňkové akce. Takže tolik, dámy a pánové, co se tu navrhuje, tolik závazky, které jsme na svá bedra přijali a e, tolik tedy ten celkový rámec a klíčové kroky, které jsme se zavázali naplnit. To znamená, že těchto, eh, to jsou ty základní závazky a těch 12 klíčů a já chci poděkovat chci poděkovat za vaši podporu. Eh, pan Šemeta samozřejmě přispěl výrazným způsobem na, na úrovni Eh, těch fiskálních záležitostí a zjednodušování eh, podmínek malých a středních podniků, abychom měli harmonizovanější rámec. A teď pokud jde o řízení ekonomické, ekonomickou zprávu, tak chceme více zapojit občany. To je něco, co bylo identifikováno eh, s, ve zprávě Louis Grech a paní Rozan, tu, která to, to je také záležitost, které, které se to dotklo, tak aby v podstatě se to dotklo odborů a meziprofesních vztahů, tak abychom eh, pravidelně toto hodnotili, abychom mohli dělat bilanci v rámci jednotlivých zemí, aby v každé zemi bylo fórum. Zatím jsme měli workshop se všemi eh, úředníky ve všech zemí, ale chtěli bychom eh, Task Force 600 eh, představitelů těchto národních zemí, kteří zodpovídají právě za služby, vnitřní trh a eh, veřejné zakázky. Ty všichni, kteří by spolu hovořili, kteří by byli na jedné lodi a aby se hovořili právě o těchto věcech, aby vzniklo určité jádro těchto státních úředníků, z veřejného sektoru, aby se sjednotili všechny ekonomické subjekty, kteří mají zájem na dobrém fungování vnitřního trhu, aby to bylo de- zároveň i fungovalo decentralizovaně v každém e, státě. A já k tomu přispěju, jak jen to půjde. Aby fungovaly ty jedno, jednotlivé nástroje, které máme, i my například, Tady bychom se chtěli dostat až na 10 tisíc v příštím roce a pak tady máme jednotné kontaktní místo, e, to je e, něco, co nefunguje dokonce ani v mé, vla, mé vlastní zemi tak, jak by mělo. A podíváme se na to společně se všemi. Solvit, který začíná velmi dobře fungovat e, v jednotlivých zemích. Evropa, je to tady něco, co je na vás. Post, vynasnažíme se, aby fungovaly i tyto de, decentralizované aspekty zaměřené na vnitřní trh. Čili toto je něco, co se opírá také o práci 14-15 zpravodajů. E, samozřejmě, že já jsem připraven pracovat s každým zvláště kolektivně, protože to, co nás tady čeká v dalších těch 15-16 e, měsících, to znamená, budeme spolupracovat s polským, dánským a kyperským předsednictví, která se blíží, která následují do konce roku 2000, 12, abychom pracovali ale bez improvizací, skutečně důsledně, bez zbytečného spěchu, tak abychom naplnili tyto klíčové akce, abychom jim dali konkrétní obsah a pak můžeme samozřejmě hovořit i o dalších tématech, eh, která jsou předmětem vašeho zájmu a ohledně těch některých doplňkových akcí. Takže to bylo tak opravdu v kostce, jen telegraficky, ohledně toho, o čem se dnes ráno rozhodlo, co jsme eh, za vás se zavázali udělat. Uh, well, thank you very much indeed. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Já myslím, vy jste říkal, že to bylo telegrafické, ale v té zprávě toho tolik a my obsah známe. Ale já myslím, že bylo důležité, abyste vyzdvihl ty hlavní věci. Máme tady celou řadu kolegů, kteří by se chtěli vyjádřit, já to jenom chci prověřit. Vy musíte v půl páté odjet, protože jde do Švédska, ano. Takže nemáme moc času, zatím mám 16 jmen na seznamu teď už je to 17, pořád to stoupá, pan Kožušník také ano. Takže já myslím, že bych navrhl takovýto plán. Musím vás požádat, abyste byli velice struční a výstižní. Už máme 19. Ještě někdo? Ano, dobře. Já jsem vám chtěla navrhnout za prvé. Myslím si, že si to vezmeme po třech, protože pak by to bylo moc dlouhé. Za druhé, Vzhledem k tomu, co pan Barnier říkal, na co se zaměřuje ten akt o vnitřním trhu, já jsem se říkal, že by bylo dobré, kdybychom požádali zpravodaje pro akt o vnitřním trhu, aby nejprve položili své dotazy, protože to mají na starosti. Bohužel tady není pan Buzoj, ale já jsem to chtěl udělat takto. Bude to paní Karnieta, pan De Campo se také pan Grech by asi také měl dostat možnost, protože on je tady v popředí takže to budou tito tři a prosím vás, držte se jedné minuty, to by bylo výborné. Potom si uděláme kolečko koordinátorů. Já předpokládám, že všichni koordinátoři by chtěli položit otázku. Potom pan, tedy pan Šváb, Kepartová, Kreuzmann, Bíle, Rýle, Trianta Filidis. A potom všichni ostatní, kdo tady jsou. Pokusíme se vám vyhovět. To je všechno, co mohu říct. Čím kratší bude vaše otázka, tím více odpovědí budeme slyšet. Takže teď máme 15.46, takže bude to v tom pořadí, v jakém jste se přihlásili a potom a tak dále. Ale já vás eh, budu informovat. Takže paní Karniety, vy máte možnost položit první otázku. A máme tady hodiny, takže asi minutu, prosím. Děkuji. V první řadě vám chci poděkovat za vaší osobní eh, angažovanost v oblasti vnitřního trhu. A pokud jde o ty návrhy komise, těchto nových 12 eh, pákových opatření, tak mě by zajímalo, jestli mezi nimi hovoříte také o závazku toho political leadership, toho o, o, vedení politického, protože tento účast, tento závazek, podle mě ví, ví, víme, že se tady říká, že Evropská komise se zavázala, že předloží návrhy k každému z nich co nejdřív. A já myslím, že otázka tohoto eh, vedení, toho leadership, že bez této eh, záležitosti, pokud tohle neože, ne, eh, neošetříme, tak se nám nepodaří skutečně rozběhnout vnitřní trh. Takže jinak eh, vám blahopřeji. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, euh, merci bien. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši práci. Já se domnívám, že toto <laughs> překonalo naše očekávání, protože tady skutečně máme seznam, který je eh, redukovaný než oproti těm 50 původním. A je lépe zorganizovaný, kdyby to tak, kdybych to tak mohl říct. Takže já si myslím, že celá, celá tato záležitost, celý tento proces, ta iniciativa byla užitečná a já jsem tím nesmírně potěšen. Eh, myslím, že můžeme být spokojení z naší, my a naši stínoví zpravodajové, že v podstatě minimálně pět z těch priorit, které jsme identifikovali, se dostalo mezi vašich 12 bodů. A to zejména eh, pokud jde o vysílání pracovníků a jinak pokud jde o uznávání, tak tam jsme měli pouze sdělení, to je dobré, ale je to ještě nedostatečné. Teď pokud se podíváme na první krok, tak já si kladu otázku, jest, proč to není více zakotveno na bázi výzkumu a inovací. A proč komise nechce převzít některé eh, velmi užitečné zkušenosti jako Eureka a další. Takže prostředky je důležité, aby šly, eh, aby šly ruku v ruce s inovací a výzkumem. O to právě jde. Děkuji. No krát děkuji. Já jsem dost hovývavý vůči zpravodajům, ale u ostatní to tak nebude. Pan Greg. Já budu velmi stručný, pane předsedo pan komisař Barnier ve svém úvodu uvedl. Veškerá tato práce na vnitřním trhu si vyžaduje leadership, vedení. A my víme, že máme to nezbytné vedení, máme angažovanost na straně komisaře Barniera, ale já jsem často říkal, že víme, kdo to má na starosti, komu na tom záleží v radě a také v určitých částech komise. A my víme, že aby to celé bylo úspěšné, Obsah je dobrý, ale potřebujeme, aby si z politického hlediska, hlavně rada, tuto věc vzala za svou. A nebrali to jako nějakou včerejší záležitost. Věříte, že toto opětovné spuštění bude v tomto ohledu úspěšné? A ještě než Michel Barně odpoví, chtěl bych zvlášť uznat, že je tady také paní Puškas za maďarské předsednictví a samozřejmě sledujete naši činnost, takže eh, očekáváme od nadcházející rady polského předsednictví velké věci, pane komisaři. Ano, takže je také důležité poděkovat eh, zástupcům maďarského předsednictví, kteří byli velmi solidární, pokud jde o tuto práci. A eh, ještě odpověď Louis Grechovi. Tak, samozřejmě, že tady vycházíme z Eh, jednak iniciativ různých rad, kterých jsem se účastnil za eh, maďarského předsednictví, konec konců i za belgického předsednictví a také musíme zmínit eh, prezidenta rady Van Rompuye. A pro nastartování této iniciativy je potřeba, aby opravdu říci, že těch pět měsíců, které jsme tím strávili, byly nesmírně plodné. Měli jsme 840 eh, příspěvků eh, různých aktérů od občanů eh, přes odborové organizace po parlamenty národních států v rámci konzultačního procesu. Měli jsme mnoho debat na úrovni ministerské, a to včetně ECOFINu, kde se hovořilo o vnitřním trhu, byla to svým způsobem eh, novinka a pak v březnu eh, na radě se eh, došlo ke skutečné pobíce, skutečnému podnětu, a kdy to nabralo rychlost a já myslím, že do června už budeme moci mít jakýsi kolektivní závazek na nejvyšší úrovni, na úrovni jak předsednictví parlamentu, komise a v tomto smyslu chci poděk- odpovědět panu Grechovi, že od té doby, vlastně, že eh, pan Grech podporoval naše úsilí že bez něj by se nám jen stěží mohlo podařit to, co se nám podařilo eh, dnes dopoledno, to znamená v podstatě jednomyslný souhlas celého kolegia. Nebyl jsem to já sám, ale byl jsem to opravdu já a oni všichni ostatní jsme pracovali v zájmu tohoto stejného výsledku. Sandra Kaniete k otázce leadership. Je jasné, že každý má svou zodpovědnost spolu s ostatními. My musíme vyprodukovat a předložit nějaké návrhy. To je právě to, co vzešlo z rozhodnutí kolegia dnes dopoledne. A když se podíváme na eh, těch 12 akcí, tak já jsem zodpovědný za 6 z nich a další kolegové zase za jiné. Ale pak nezapomínejme na všechny ty doplňková, na všechna ta doplňková opatření. Některá z nich mohou postupovat rychleji. Proč? Protože je možná snaží je realizovat, nebo jsou jaksi blíž, jsou už více nazrála než eh, těch samotných 12 klíčových eh, kroků. Takže bych paní Kalniete řekl, že pokud jde o Single Market Act, který se týká celkového, celkové ekonomické eh, zprávy, tak to je právě něco, co se opírá i o, vaši, o váš návrh a, a o vaši zprávu a je jasné, že eh, parlament bude Bobuku s radou bude ochoten přijímat stejné závazky, protože je to ve všeobecném zájmu, abychom e, znovu obnovili silný růst, abychom jenom nehovořili o snižování veřejných výdajů a regulaci a e, dohledu, nejen to, ale abychom to, toho využili, ale abychom e, učinili něco, co jde nad rámec jenom těchto slov. Je tady důležitý také růst a za, pracovní příležitosti. A opravdu nebylo jednoduché vybrat z těch 50 různých návrhů eh, ty klíčové. Já jsem si vědom eh, kritiky, která tady je, že, se, že to, ale my se snažíme se koncentrovat tak, abychom vydestilovali z toho těch 12 důležitých a dlouhodobých udržitelných trva, eh, kroků, ať u které jsem eh, jmenoval, abychom v rámci toho mohli, v rámci těchto pák mohli identifikovat jednotlivá klíčová opatření. Teď pokud je služby eh, všeobecného zájmu, tak tady považujeme to sdělení za první krok, protože u každého z těch opatření bude následovat parlamentní debata, která může ještě obohatit, doplnit eh, ta, ty naše návrhy a to, co tady zaznělo jedna z otázek výzkumu, že by se měly být založeny na výzkumu, tak musíme si uvědomit, že tady eh, máme určitý prostředek. Eh, je jasné, že výzkum a inovace pro malé a střední podniky jsou důležité, ale my potřebujeme určitý evropský prostředek, něco, co bude náš pro rizikový kapitál. A my ho musíme nasměrovat, tento prostředek, určitým směrem, eh, směrem, který je naší prioritou. Výborně, takže půjdeme dál. Přejdeme na koordinátory. A zase žádám koordinátory, aby se přidrželi zhruba jedné minuty, protože už nám zbývá jen 35 minut. Takže začneme panem Švábem. Pane předsedo, já dnes ráno jsem hovořil příliš rychle, z toho důvodu trošičku zpomalím, ale doufám, že nepřekročím jednu minutu. Pane Kopisaři, právě jste poukázal na to, že proces aktu o jednotném trhu je náročný, ale já si myslím, že tento čas musí být koordinovat na horizontální a interinstitucionální úrovni, tak, aby došlo ke společnému růstu. Z toho důvodu si myslím, že period, serióznost má přednost před rychlostí, i když někteří mohou být netrpěliví. Za druhé, pan Monty ukázal minulý rok právem na to, že nejde po to mít eh, ekonomické řízení věci, dnes o tom hospodářský výbor také diskuzoval, ale musíme také řídit eh, jednotný eh, trh. Pomocí vašeho balíčku opatření jste nasla, výhybky nastavil správným směrem. Budu se soustředit na tři body právem je třeba se napřed soustředit na ty základní akce, ale máme ještě celou řadu doprovodných opatření, která jsou tam rovněž uvedena a která musí být také rychle zrealizována. Pro EPP si myslím, že musíme rychle se zabývat eh, legislativním procesem za účelem toho, aby eh, vnitřní ty v roce 2012 skutečně přinesl své výhody. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři, vy sám jste hovořil o analýze, která byla provedena. Z této analýzy zcela jasně vyplynulo, že sociální aspekty, sociální rozměr a požadavky občanů musí stát popředí. Já jsem poněkud zklamaná, protože toto stanovisko se nenachází v tom dokumentu, který jste nám předložil dnes. Je to poněkud nejasné a víceméně to zaostává za tím, co my jako sociálně demokratická frakce jsme očekávali. Je to eh, skutečně velmi nepřím, nejasné, když říkáte, co očekáváme od prohloubení toho sociálního aspektu a jakož sdělení o sociální služeb, tady o to jsme si my jako sociální demokraté slibovali víc. Takže s napětím očekávám, jak to eh, bude postupovat dál. Koncem tohoto roku eh, má dojít k tomuto sdělení, takže pochybuju, že najdeme nějaké řešení do konce roku 2012. Uh, Mr. Pan Kreuzmann. Děkuji, pane předsedo. To, co vy jste udělal, pane komisaři, se mně zdá být vynikající. Vynikající z toho důvodu, protože je to koncentrované a navíc to všechno má časový harmonogram a vše by se mělo zvládnout ještě v tomto roce. Když to chceme zvládnout v tomto roce, tak to bude vyžadovat velké úsilí. Ale ohledně vašeho klíče, eh, který ukazuje těch 12 opatření, je hlavním klíčem přístup podniků k financím a právě pro střední a malé podniky je to rozhodné. Máme 23 milionů malých a středních podniků v Evropě. Když každý z těchto podniků by vytvořil jedno jediné pracovní místo, tak by to prakticky vyřešilo problém nezaměstnanosti. A ten komplikovaný problém je přístup ke kapitálu. A z toho důvodu se ptám na následující ta regulatorní zátěž pro malé a střední podniky je vysoká. Je možno ji nějakým způsobem ale snížit. Ve vašich legislativních návrzích to tak nevypadá prosím, dvejte na to, co je zapotřebí udělat pro malé a střední podniky, protože ty nesmí být příliš zatěžovány tak, aby zůstaly konkurenceschopné. A v tom případě to bude silný impuls i pro jednotný trh. Mnohokrát děkuji za tyto příspěvky, pane komisaři. Si, si, je, si je dois être rapide. Takže já se předem omlouvám a pokusím se zodpovědět rychle, ale každopádně chci ujistit, že bereme na vědomí všechny vaše připomínky a že vám případně písemně dodáme ještě podrobnější upřesnění. Musíme si uvědomit, že se tady jedná globální a horizontální iniciativu a já sdílím myšlenku, že kvalita má přednost před rychlostí jistě, že my jsme, když jsme dbali na to, abychom eh, vybrali tyto klíčové akce, ty klíčové kroky, tak zejména jsme dbali na to, aby to mělo kvalitu i na eh, úrovni právní, aby to bylo něco, co je naplnitelné, realizovatelné. Třeba v případě digitálního trhu. Roaming, když uvedu jako příklad. S paní Krs tady byl návrh, abychom opět eh, přistoupili k tomu návrhu realizovat tu autentifikaci, protože je to něco, co můžeme naplnit a realizovat ještě do konce 2012. Proto jsme tedy přistoupili také k těmto volbám. Jinak pokud jde o řízení vnitřního trhu, tak pokud skutečně se pustíme do tohoto nastartování, tak aby to přineslo eh, něco do, eh, už do, koncu, do konce roku 2012, tak těch osm komisařů, kterých se to nejvíc týká, bude muset eh, nastat pravidelné stýkávání, pravidelná práce, aby se koordinovala práce. A pak samozřejmě, aby se koordinovala práce příslušných výborů u vás. Všechno to bude kolektivní práce a do toho ty, ta tři předsednictví, která do toho budou zapojena, která v tom budou angažována. Já jsem si toho velmi dobře vědom a, jsem si vědom nelehkosti celé této záležitosti. A teď paní Gebhardt, jistě, to, o tom se také dlouho v rámci kolegia hovořilo, abychom zachovali tu rovnováhu, to znamená konkurenceschopný trh, ale zároveň důraz na sociální otázky je, je nemůžeme tady teď eh, eh, každopádně se chytat jenom jednotlivých věcí. Důležitá je kvalita, celková kvalita toho návrhu, aby byla zachována eh, přesným způsobem, abychom definovali například sociální soudržnost, aby třeba otázkovou vysílání pracovníků, jak tady bylo už řečeno, nebo ohledně těch služeb veřejného zájmu. Je mi jasné, že ty obavy, která, které vyjadřujete, za vaší skupinu a za jiné. To znamená, aby neutrpěla ani konkurenceschopnost, ani sociální otázky. To je všechno záležitost, eh, ke které se stavíme velmi zodpovědně. Eh, u těch veřejných služeb tady budou dvě záležitosti. Monty Cruz, to už je iniciativa, eh, která byla ohlášena, která je velice důležitá a jak víte, že pan Almunia také se snaží pokročit, zejména by se vyjasnily věci kte všech, ohledně toho, co se týká státní pomoci, místních služeb, tak aby i v tomto ohledu jsme byli co nejvíce ujištěni a směřujeme tedy k tomu sdělení do konce roku, kde by se ještě více specifikovaly tyto eh, služby veřejného zájmu. A na základě tohoto sdělení pak bude, myslím, možné to velmi eh, rychle začít implementovat. Děkuji za vaši podporu 20 milionů malých a středních podniků. A otázka jejich přístupu k financím. A to i prostřednictvím přístupu k veřejným financím, k veřejným zakázkám. To všechno to spolu souvisí, protože ty veřejné zakázky se, to má vazbu na tyto malé a střední podniky. My jsme to v minulosti, myslím, často velmi komplikovali a vypadalo to, že tento velký trh pro ně není že je to spíš eh, prostor eh, určitých omezení než příležitostí. Ale můžeme to spojit také s těmi rizikovým eh, kapitálem nebo s záležitostí té účetní zátěže. U mnoha malých a středních podniků si myslím, že Evropa by měla se stát pro ně přehlednější, jednodušší, více příležitostí. Děkuji, postupujeme v seznamu řečníků. Jako další budou ostatní koordináři ze skupiny 3, pan Bilan, pak paní Rile a pan, pan Trantafilides. A potom se připraví, pak to bude po čtyřech, budeme mít tři bloky po čtyřech, snad to stihneme. V dalším bloku budou... Mrs. Venue and Mr. Manders. Uh, so... Takže připravte si svoje otázky a začneme panem Bilanem. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že si pan komisář našel čas na náš výbor právě v den, kdy zveřejňuje dva významné dokumenty. První z nich, který se týká evropského patentu, na ten čekáme už 10 let. Já jsem o tom četl sdělení a musím říct, že jsem velice spokojený. Především na mě udělal, velk, udělal velký dojem, že administrativní náklady se snižují z 30 tisíc na částku do 700. Já si myslím, že to znamená, že to bude mnohem konkurenceschopnější než to, co mají ve Spojených státech. A jako zástupce země, jejíž jazyk nebude mezi těmi třemi úředními jazyky, jsem také spokojený s tím, že se budou proplácet náklady na překlady. A mám otázky k tomu druhému dokumentu. K aktu o vnitřním trhu. Můžete nám prosím říct něco podrobnějšího o prvních dvou věcech? Za prvé, pokud je o zlepšení přístupu k finančním trhům pro malé a střední podniky a za druhé o větší mobilitě pracovníků. Můžete být konkrétnější, pokud je také o vzájemné uznávání profesionálních kvalifikací? děkuji, Děkuji za to, že jste dnes přišel k nám. Je nesmírně důležité, že budeme včas zapojeni do tohoto procesu spolupráce, že to bude mít pozitivní dopad. Mnoho z toho, o čem jste hovořili, mohu podpořit. I například, když poukazujete na to, že eh, v důsledku zákonodárství dostaneme zlepšenou kvalitu. To, co řekl pan Kreutzmann, znamená, že veškeré zákony by měly vytvořit jasné prostředí a to platí také pro malé a střední podniky. Co nám trošičku chybí jako strany zelených, to je součást toho doplňkového aktu. A to, co nám chybí, je trvalá udržitelnost a zelená ekonomie. U nás v Bádensku, v Württembersku máme celou řadu malých a středních podniků a tyto podniky jsou nesmírně inovativní v oblasti výroby takzvaných zelených strojů. A to tež bychom potřebovali na úrovni EU. Existují dobré odkazy, jako například úspora energie, ale co mě trošičku schází, je otázka, co chcete v tomto směru udělat. A jako poslední v tomto kole pan Trantafilidis. Pane komisaři, děkuji vám já jsem již ve Strasburku řekl, že vaše projevy jsou vždy velmi zajímavé, protože nás informuje aktuální záležitostí. Opatření v tomto eh, sešitku jsou velmi zajímavá. Vy jste chtěli hovořit ale také, pokud vím, o těch hazardních hrách. Teď se ptám konkrétně. Má Evropská komise úmysl vydat také zákonodárství na téma hazardních her. Jaký úmysl má Evropská komise k tomuto velmi citlivému tématu? Protože existuje velká ochrana v rámci vnitrostátních předpisů a ptám se, jaké rozhodnutí bude existovat a jakou možnost budou mít členské státy pro provádění určitých omezení. Děkuji vám. Thank you all very much for Mnohokrát děkuji za velice výstižné otázky, pane komisaři. Eh, eh, pane Bilan, já vám děkuji za vaše upřesnění, pokud jde o patenty a pokud za vaše ocenění. A upřímně řečeno, ten dialog, který jsme tu měli, to, že Španělsko a Itálie se připojili k tomuto návrhu, to považuji za z hospodářského které, který, návrh, který považuji za klíčový a stěžení, zejména pro podniky, zejména pro malé a střední, eh, tak to je důležité, že to politicky přijatelné teď pro všechny vlády. A tento cíl eh, je, by měl být politicky přijatelný, ale ekonomicky nezbytný. A já doufám a také budu moci potvrdit, že předložíme nový text týkající se eh, tedy té právní architektury ohledně eh, této záležitosti, protože to se musí ještě rozpracovat ve světle nedávného rozhodnutí Evropského soudního dvora. A nemáme eh, samozřejmě čas teď zacházet do všech podrobností toho, co chceme dělat pro malé a střední podniky, ale máme tu ten regulační návrh, to, že bychom mohli mít určité, určité prostředky pro rizikový kapitál a také na podporu inovací malých a středních podniků. A jsou tu ještě další podněty, další myšlenky, určitá evropská burza pro malé a střední podniky. A já se teď e, zabývám, protože to je trošku jiná část mého portfolia, to jsou burzovní trhy tedy tou myšlenkou burzovních nebo národních trhů. Je to něco, co eh, se rozvíhá zejména v Německu, kde existují konkrétní postupy a procedury, které usnadňují vstup a eh, eh, kotování malých a středních vodníků a tím jejich přístup k financím, jejich schopnost získávat finance. Ale každopádně budete pravidelně informován, pane Velan, o všech našich iniciativách a plánech. A já chci říct si, aniž bych byl přímo v uvozovkách zelený, tak to ne, ale již eh, dlouho jsem, eh, cítím ten závazek rozvíjet nový typ růstu. To eh, Together for the New Growth, tento, tento slogan, to je něco, co nemá být jen navíc, má to být také jiné. Má to být růst, který je, který je spravedlivější, a to není něco, co se tedy přímo týká vašeho výboru, ale já podporuji myšlenky a podněty, které podporují eh, tedy tuto základní koncepci eh, té eh, spravedlivosti, proto to, to souvisí s tou otázkou daně z transakcí, z finančních transakcí, kterou podporuji a abychom také zabránili tomu, že ty bankovní bonusy, bank, bonusy bankéřů se dostanou na úroveň, která je opravdu nevysvětlitelná a neospravedlnitelná v, eh, ve chvíli, kdy 10% Evropanů eh, nemá práci. Takže více rovnoprávnosti, více eh, spravedlnosti v tomto směru, ale také více jakosti a zeleného růstu. A když se podíváme na tato klíčová opatření, tak jak jsou tu napsaná, tak důležitý princip, na to upozornil pan Šemeta dopoledne, a to je právě zdaňování energií. To je součástí té debaty. To je návrh, který podle mě souvisí s celkovou účinností daňového systému na podporu dalšího růstu. Veřejné služby, a změna toho regulačního rámce těchto eh, veřejných služeb a to, aby to vycházelo z inovací, co jsem, co jsem to říkal. Já jsem teď eh, spíš chtěl říct ty veřejné zakázky, ne veřejné služby. To je tak trochu, to, co jsem říkal, je ten s tím není úplně kompatibilní, ale dobrá. Takže pokud jde o tyto veřejné trhy, přístup k veřejným trhům, čili veřejným zakázkám, tak tady je důležité, aby ti zadavatelé a ti, kdo se hlásí, aby tím zároveň podporovali sociální inkluzi, inovaci, eh, včetně environmentálních, eh, environmentálních aspektů. A teď rizikový kapitál, který, tak, aby podporoval inovace, vzhledem k tomu, že si uvědomme, že v obrovský potenciál nových pracovních příležitostí se nachází třeba v obnovitelných technologiích a e, samozřejmě také e, v politice patentů, ochrany patentů. To všechno e, se váže a zase má pak zpětný dopad na kvalitu toho růstu. Takže to, je, to jsou všechno ty faktory, které umožňují nasměrovat tento růst jiným, lepším směrem. Eh, ta otázka eh, rychlých zisků co nejrychle, za co nejrychlejší dobu, to je něco, čo, co mi působí trochu obavy, protože si musíme uvědomit, že nerostné bohatství, nerostné suroviny a přírodní bohatství to není něco, co je zadarmo a není to nevyčerpatelné. A jinak ano, chceme také jednat eh, v oblasti hazardních her. to je záležitost, kde se točí velké množství prostředků, velké množství eh, peněz. Kdy to bylo před zhruba 14 dny, eh, jsme vydali zelenou knihu. Ty konzultace nejsou rozhodně eh, nijak umělé, je to něco, co bereme velice vážně a jde nám o to, abychom chránili společnost, ať už jde o závislosti, ochranu nezletilých, boj proti korupci, praní špinavých peněz a samozřejmě také otázku sportu. A to jsou všechno záležitosti, které chceme řešit prostřednictvím této zelené knihy. Ano, my se do toho také brzy pustíme a paní Dila je naše zpravodajka pro veřejné zakázky. Kolegové, já jsem si sem zapsal tři bloky po čtyřech, takže první blok. A potom uh, Mr. Busatil, Mrs. Weiler, Mr. Arias and Mrs. Le Grip. Um, and if I could... A možná, prosím, položte vždycky jenom jednu otázku. To snad zvládneme. Takže pan Rošfor, máte minutu. Euh, merci, bravo, nous vous soutenons, nous vous... Pane komisaři, eh, děkujeme a podporujeme vás. Chtěl bych se vrátit k této tabulce, kterou jste ukázal před malým okamžikem. My všichni známe řešení jednoho dne musíme mít krabičku, která se nazývá Evropská unie. Zatím tam ještě nejsme, ale až ji budeme mít, eh, tak si myslím, že budeme před Čínou a tak dále. Když o tom hovořím, tak si myslím, že nový růst, o kterém hovoříme, je prvek, který se týká také rozvoje vnitřního trhu, ale který se týká také konkurenceschopnosti vůči vnějšímu světu. Vy jste hovořil o 12 návrzích a myslím si, že e, musíme se snažit učinit z vnitřního trhu určitou páku páku vůči vnějšímu světu. Když se podíváme na odvětvové politiky, tak eh, podívejme se například na eh, takový automobil, který odpovídal eh, požadavkům 21. století. Co můžeme udělat, aby skutečně náš růst byl výkonný, abychom ho mohli prosadit vůči vnějšímu světu? Mnohokrát děkuji, paní Koraca Bild. Chtěla bych říci, že se jedná o skutečně velký krok vůči okolnímu světu, protože my máme teď konkrétní eh, návrhy na doplnění vnitřního trhu. O co jde? Jde o podporu také malých a středních eh, projektů, také elektronického obchodu a za to vám skutečně děkuji. Co se týče eh, obchodu, Eh, tak bych chtěl velmi srdečně poděkovat za to, že jste akceptoval naše stanovisko a že jste se zabýval těmito závěry. A ptám se, jakým způsobem se chcete zabývat globálním aktem na podporu vnitřního trhu, který se týká obchodů. Ve zprávě o obchodu jsem se zabývala dlouhodobou vizí. Takže já si myslím, že eh, to by bylo něco, na, če, na co by se měla tato agenta zaměřit. A potom by bylo dobré se zabývat také systémem evropských plateb, jednotným systémem evropským eh, plateb, SEPA a tak dále. A samozřejmě eh, také 22 second je velmi důležitý. A tam byly alespoň tři otázky, paní Verňo. Já se pokusím to říci velmi stručně, takže v první eh, řadě chci poděkovat panu komisaři Barnému za prezentaci tohoto textu a za jeho metodu práce, která je obzvlášť originální a opravdu vzácná. Já to chci potrhnout. Hovořil o leadership a o tom, že eh, ten jednotný vnitřní trh musí eh, se vypořádat s otázkou, eh, s otázkou globalizace. Eh, jsme v podstatě prvním světovým trhem a musíme se vyrovnávat se světovou konkurencí. Takže to, co zaznělo k patentu a k uznávání kvalifikací a, a krokům na podporu malých a středních podniků a změnu systému udělování veřejných zakázek. To všechno je dobré, ale přesto cítím určitou frustraci, protože abychom skutečně povzbudili nový růst, musíme vytvářet opravdová pracovní místa. Reálná pracovní místa, musí to být tudíž průmyslová pracovní místa, ale zároveň, která splňují environmentální požadavky a to se neobejde bez pracujících a bez občanů. A bez této klíčové dimenze vnitřního trhu, tak pak zaručení eh, a zaručení sociálních práv pracujících a uvidíme, co vzejde z těch návrhů o vysílání pracovníků, a nebo desítka, to znamená tam to sdělení týkající se služeb veřejného zájmu, tak já e, jsem si všimla, že tady došlo k takovému zajímavému lapsu, kdy je vidět, že tady máte určitou obavu, kterou se mnou sdílíte, takže zatím stále mám naději. Ano, jistě. Mám trošku problém, protože v půl eh, v 17.30 eh, budu muset chytit letadlo do Stokholmu, takže opravdu je tu časový problém. Pane Rošfor, jenom aby nedošlo k nějakému nedorozumění, a děkuji paní Verňo za vaše slova uznání, ale Každopádně eh, nejedná se o celou Evropu a všechny, všechny evropské politiky. Je to opravdu základ. Je, to jsou to ty základy evropské politiky, něco, co musí dobře fungovat. Ale nad tím, nad tímto rámcem je mnoho dalších, ať už soukromých či veřejných iniciativ, které mohou nasměrovat Evropu ať už ekonomickým, sociálním směrem, tak abychom eh, eh, vycházeli a abychom stavěli na tom dobrém fungování. A podle mě takovým dobrým příkladem eh, jsou právě patenty, protože to je jakýsi základ. Bez patentů jsou penalizovány všechny podniky, ať už vůči Američanům nebo vůči jiným. Nejsou chráněny. Necháme je eh, volně plavat na vnitřním trhu, aniž by měli tuto ochranu. A přitom, eh, ta, když máme patent, tak potom ať už veřejné nebo soukromé iniciativy v oblasti výzkumu a e, inovací budou efektivnější, účinnější. Je jasné, že e, Single Market Act nenahrazuje jednotlivé politiky, ale má položit základy. A pane Rošfor, abych se teď ještě znovu dotkl té myšlenky toho vnějšího vnitřního růstu, tak je, ano, je tu i tato vnější stránka směřování na, venek a s komisařem Deguchtem chceme navrhnout transpozici dohody GP, e, která eh, by nám umožnila mít určitou reciproční páku vůči dalším regionům a eh, aby bylo, aby jsme fungovali vlastně na rovném základě v rámci, eh, v rámci eh, stejných podmínek v rámci mezinárodního obchodu. A v horizontálním rámci je to také velice důležité. Já představím ještě do konce léta akční plán o obchodu a to je něco, co bude přebírat řadu vašich návrhů. Budeme dál postupovat ohledně SEPy, eh, Evropského systému plateb. Bude tady revize směrnice o elektronickém obchodu a pak dále ty nekalé obchodní praktiky, e-commerce, vztah mezi producentem a distributorem a spravedlivý obchod eh, to jsou všechno záležitosti, které mě hodně leží na srdci, protože jsou samotným jádrem celé věci. Takže to jsem to opravdu vzal eh, skokem. Paní Verňo, je tu několik návrhů, které ať už jsou dostačující nebo ne, tedy tý, týkající se těch služeb všeobecného zájmu a vyjasnění toho balíčku Monty Cres a směrnice týkající se e, vysílaných pracujících, tady opět, jak už jsem řekl v předchozí eh, odpovědi, to eh, došlo ke schválení v rámci eh, kolegiem a my schvalujeme i sociální dopady těch jednotlivých kroků. Je to něco, co se snažíme vyhodnotit a stejně tak, jako tomu bylo v minulosti ohledně směrnice o službách. Dámy a pánové, už skoro nemáme čas, takže nabízím ostatním osmi, jestli by každý mohl využít 30 sekund a rychle se na něco zeptat, ano? Dobře, dohodnu to. Takže pan Bosutil. Mrs. Le Grip, Mr. Kozuznik, um, and Mr. Manders, did you miss out? Sorry. A pane Manders jsme vynechali. Já na to jsem zvyklý. Jenom jedna otázka na komisaře. Akční plán podporuje vaše plány, víte to, Líbí se mi vaše vášeň, ale chybí mi akční plán. Jak komunikovat o všech těch dobrých věcech a té dobré práci, kterou děláme? Jak to říct občanům? Protože teď to jde přes jejich hlavy, ale musí to jít do jejich hlavy. Já chci komunikovat přímo do jejich hlavy. Jak to udělat? Jak to plánujete? Pan Bosutil? Moje otázka se týká internacionalizace malých a středních podniků. Jak víme, tak pouze 12 těchto malých a středních podniků se zabývá přeshraničními aktivitami. A pokud neumožníme, neotevřeme dveře tomu, aby malé a střední podniky mohly eh, působit i nad rámec národních hranic, tak, selhaž, tak to bude znamenat selhání. Čili já se chci eh, eh, zeptat, jak najít tu správnou formuli, ten správný způsob, abychom podpořili jejich mezinárodní aktivitu. Paní Weile. Ja, jako komisář, ich tím zwei... Pane komisaři, Dvě krátká sdělení. Za prvé, smírně chválím vaší angažovanost a projekt číslo 10, na ten čekáme totiž 8 let v říjnu jsme dostali 50 krásných návrhů, dnes jsme dostali 12 krásných návrhů. Všechno to jsou pouze návrhy. Za dva měsíce ukončí polovina legislativního období a myslím si, že pomocí pouhých návrhů se nám nepodaří znovu uživit trh. Arias. Muchas gracias, presidente. Dobrá, děkuji, pane předsedo. Já jsem jen chtěl komisaři říct, že ve Spojených státech je studie lesnictví, ve které se uvádí, že elektronické obchodování představuje 12,5 obchodu v USA v roce 2010. To jsou miliardy dolarů. Takže jaký je cíl pro rok 2015? Na to se chci zeptat. A také chci vědět, jak to vypadá s tím akčním plánem pro elektronické obchodování, který se navrhuje v aktu pro vnitřní trh. Můžete nám, pane komisaři, říct, proč máme jenom 12,5 miliard jako cíl, když to může vlastně být mnohem vyšší, pokud jde o potenciální spotřebitel v Evropě. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji za tuto ohromnou a působivou eh, zpráci, kterou jste tady odvedl. Ale eh, to téma jako první. Já samozřejmě, že vás podporuji, ale jenom velice rychle ta dvanáctka, to jsou ty veřejné trhy, veřejné zakázky a to reciproční otevření těch trhů. My jsme rozhodně stojíme za vámi, pokud jde o tu reciprocitu. A to jak obecně v rámci obchodní politiky, tak i v rámci otevření veřejných trhů. Vy, jste byl nedávno v Číně a mě byl velice zajímalo, co vám odpověděli Číňané, pokud je o otevření jejich veřejného trhu, ale zajímalo by nás, jak jste na tom a jaké jsou případné reakce ohledně společných iniciativ, ohledně přímých investic na evropské půdě. Jednu otázku, prosím vás. Pan Kožušník. Yeah. There you are. Pane komisaři, já tleskám a myslím si, že tleskám za, za všechny eh, své, své kolegy. Já tleskám za ten eh, destilát, co jste, co jste zpracoval, protože já si myslím, že všichni v nějakém stavu máme rádi destiláty. A ten destilát vždycky závisí na tom, jestli ty ingredience v tom destilátu jsou dobré a jsou dobré všechny. Já nemám problém eh, v podstatě se skoro všemi destiláty, které v tom materiálu jsou. Mám jeden, jeden jediný otazník, se kterým mám trošičku problém, a to je takový ten čer, čertík který vždycky může z toho destilátu udělat bolehlav, že z toho ráno bolí hlava a to je společná korporátní daň. Takže bych chtěl možná jenom upozornit, eh, že na radě, potažmo v některých frakcích v parlamentu, byste mohl mít bolehlav ze společné korporátní daně. Děkuji. Um, uh, Mr. Lickegaard is now... Pan Lickegaard, paní Raču tedy, máte posledních 30 sekund, 30 vteřin. protože mluvíme o destilátech, zvlášť v Řecku máme ty nejlepší destilát na trhu a to je rakia. A možná, že pan komisař by měl ochutnat naši raky a pracoval by pak možná ještě účinněji. Jsou tady tři páky, které bych chtěla zmínit. Druhou, osmou a desátou. že je to třípák, komisař Barnier částečně nese odpovědnost. Já myslím, že ta desítka, která souvisí se sociální soudržností, je nejdůležitější. A ta dvojka, mobilita pracovníků a osmička, podnikání, mohou fungovat pořádně, pokud bude fungovat ta třetí. A mě by zajímalo, kdy se chystáte předložit váš návrh o sociální soudržnosti. Ještě tady mám paní Internet a byla velice aktivní s tím tvou zpravodajkou, takže máte také 30 sekund. Mnohokrát děkuji. Tleskám, tleskám čtyřce, osmičce, devíce a dvanáctce. Já si myslím, že ty budou zásadní. A pak otázka. Desítka. Píše se tam, že navrhnete legislativu, která se bude stavovat na všechny sektory a která ujasní uplatňování svobody usazování a svobody poskytovat služby vedle základních sociálních práv. Můžete to trošku rozvést? Co to znamená? Thank you all very much. krát všem děkuji. A pan Barnier opravdu musí odejít, nicméně jistě se vynasnaží odpovědět pardon de, de ces réponses. Já se opravdu omlouvám, že musím odpovědět tak velice stručně. Já vám děkuji samozřejmě za vaše ocenění těch či o něch z těch 12 návrhů. Eh, ano, sociální soudržnost. Já myslím, že to je jedna z těch nezbytných podmínek, abychom měli udržitelný ekonomický výkon, abychom měli integrovaný trh a eh, podporující inovace. Já myslím, že věci jdou ruku v ruce s sociální s soudržností. A já jsem už eh, v tom úvodu ujistil o závazku eh, komise dbát právě na zhodnocení toho sociálního dopadu těch jednotlivých kroků. Je to eh, samozřejmě nezbytné, je nezbytné zajistit tuto kompatibilitu vnitřního trhu zároveň s kvalitou a přístupem ke kvalitním služb, veřejným službám, službám ve, všeobecného zájmu. Pane Vanders, začínám vámi, když se ptáte, co pro občany. Vy jste sám zástupce občanů. Já nejsem ani taky nějaký super technokrat. Já jsem byl volen jako vy. Byl jsem v parlamentu. Parlamentem. E, samozřejmě, že i my komisi jsme, eh, jsme politici a političky a máme důležitou roli. Protože já si myslím, že Evropa se nachází teď na určitém předělu. Buď eh, umožníme populistům v našich zemích eh, zvítězit populismu, ať už se to jedná, jedná o vaši zemi, naši zemi, a spolu s populismem jde ruku v ruce protekcionismus, který teď je na vzestupu tak eh, trochu všude. No a to by mohl být křížek, to by mohl být konec evropského projektu. To je jedno, jestli jsme na levici nebo na pravici. Evropský projekt nepatří levici nebo pravici, ale nám všem. Takže je jasné, že se musí určité eh, věc, že se musí pokračovat, určité věci se musí napravit, jak doma, tak tady v Bruselu. A pak můžeme hovořit o vítězství. A týká se to nás všech, i komisařů, komisařek. Každopádně ten demokratický deficit se musí ošetřit, protože si uvědomíme, že teď eh, procházíme politickou, ekonomickou, ekologickou krizí, která je hluboká a závažná. Každý musíme přispět svou troškou do mlína při tom řešení. Pane Busutil, teď pokud jde o schopnost eh, malých a středních podniků dostat se ve svém působení nad rámec svého působiště, svého regionu a svého státu, tak tady chci říci, že budeme mít to sdělení, sdělení o elektronickém obchodu. A pokud jde o vývoz podle evropských norem, tak a přístup eh, k veřejným zakázkám. To jsou všechno věci, které souvisí s internetem, s elektronickým zjišťováním totožnosti, s elektronickou identifikací. Eh, jsou takové důležité systémy překladu. A to platí pak zase opět i pro patenty, protože kvalita překladů patentů je pro všechny nesmírným způsobem důležitá. Při jejich přístup k údajům, k datům. To jsou všechno věci, které mohou eh, na pomoci hm, té mezinárodní působnosti malých a středních podniků. Paní Veler, ano, jistě, že lidé jsou eh, netrpěliví, a je potřeba postupovat rychle, ale i tady u vás je potřeba určitý čas, než se nějaký text probere a odhlasuje. A ten čas se musí eh, svým způsobem respektovat. A ti, eh, to, kdo, ten, kdo postupuje nejrychleji, to jsou finanční trhy. Tam to probíhá velmi rychle oproti demokratickým postupům. Ale já vám eh, chci každopádně poděkovat za to, že jsme mohli postupovat aspoň tak rychle, jak jsme postupovali už 14 měsíců jsem eh, komisařem, pan Monty to začal ještě eh, dříve, pak jsme začali ještě před Montyho zprávou, tak pak tu byla zpráva, eh, tedy činnost a činnost i s, 12, s dalšími mými kolegy a je to tedy teď intenzivní několika měsícová práce a já jsem byl rád, že to šlo tak rychle. Doufám, že stejně rychle se z těchto návrhů potom stanou činy. Děkuji jinak za ještě komentáře týkající se elektronického obchodu. Na to budou navazovat návrhy za několik týdnů. A jak jste tady říkali, ano, byl jsem skutečně v Číně, tam jsem hovořil o, o tom veřejném trhu a zakázkách, ale také v Americe. A velmi konkrétně jsem tam eh, nadnesl ty věci, v kterých ještě neexistuje reciprocita ve vztahu tedy k nakládání s našimi a naopak s čínskými podniky tady v Evropě a e, nemůžeme, je, pochopitelně jasné, že se to týká třeba našich e, e, pojišťoven anebo automobile, které chcí, chtějí působit v Číně, otázka plnění třeba emisních a jiných limitů na všechny ty návrhy a dotazy jsem nedostal vyloženě negativní odpověď, čili dialog pokračuje. A také potřeba prověřit, kdo vlastně co do čeho investuje a co kupuje v Evropě. Ano, to je otázka, na kterou musíme být velice bdělí. Je to citlivá záležitost. A e, děkuji paní Raty také za její připomínku mé návrhy týkající se sociální soudržnosti, to je klíčovou podmínkou eh, pro nastartování vnitřního trhu. Já se omlouvám, že vás musím opustit. Well, I think, um, that spontaneous... Já myslím, že ten spontánní potlesk vypovídá sám za sebe. Děkuji mnohokrát, že jste přišel a přeji vám hodně zdaru ve Švýcarsku, říká pan předseda. Ve Švédsku ve Švédsku. A nyní začíná další práce, začíná paní Rýle a paní Verňo. Jsme předsednictví, já se rozloučím s panem komisařem. Yes, sir, I guess, I guess, I guess, I guess. Je vous demande de sortir rapidement ceux qui veulent sortir, car nous allons... Prosím, aby ti, kdo chtějí odejít, odešli pokud možno rychle, protože nás ještě čeká práce do 18.30 a jsou tu zásadní témata, která konec konců byla zmíněna i v rámci jednotného aktu. Takže budeme pokračovat ohledně modernizace zadávání veřejných zakázek a dáme okamžitě slovo paní zpravodajce. Děkuji, děkuji paní Verňo. Já jsem myslela, že napřed se budu zabývat časovým rámcem, tak aby jednotliví poslanci věděli, kde se v tomto okamžiku nacházíme a co můžeme ještě v tomto roce očekávat. Zatím probíhá konzultace s komisí na téma Zelená kniha a veřejné zakázky. Ta má být ukončena do 17. dubna. Paralelně s tím probíhají také studie a vše má být vyhodnoceno na konferenci 30. června, kde bude pozván i parlament. A potom budou představeny dopady z konzultací zelené knihy a ze studií. My sami dodržujeme náš časový harmonogram my nejsme sice součástí těch konzultací, ale naše zpráva bude prezentována 11. a 12. června tady v tomto výboru. 19. července pozměňovací návrhy a 19. září potom budeme hlasovat eh, v našem výboru a potom bude tato zpráva posléze probírána na parlamentu. Takže si myslím, že říjen je skutečně vhodné. To je jedna věc. A druhá věc, téměř nikdo nehovoří o zelené knize eh, elektronických veřejných zakázek. To je trošičku škoda, protože konzultace na toto téma byla ukončena a já bych chtěla, aby toto téma bylo zapojeno do zprávy a aby se o tom hovořilo také na hearingu 24. května, protože jeden bod, jak je možno flexibilizovat veřejné zakázky, eh, ve Evropě spočívá v také v elektronickém zadávání veřejných zakázek. Je to důležité a je třeba eh, vypracovat takzvaný otevřený stroj, je třeba, aby ten byl kompatibilní na evropské úrovni. Mně jde o to, aby i procurement jsme skutečně začlenili do směrnice o zadávání veřejných zakázek. Ale teď k tomu základnímu sílu, cílu. Cíl komise, a to stojí také v SMA, spočívá v tom, aby zadávání veřejných zakázek bylo mohlo být lépe využito pro trvale udržitelný růst a sociální odpovědnost. Na straně druhé Existují také problémy ve směrnici o zadávání veřejných zakázek. Když hovoříme s dočenými subjekty, tak si stěžují na byrokracii, na těžkopádný systém. A my se musíme zabývat tím, aby revize byla lepší než ta, která proběhla v roce 2004, protože již v roce 2004 jsme chtěli zmodernizovat zadávání veřejných zakázek, ale v kolečném efektu k tomu potom nedošlo protože provádění v členských státech vedlo k tomu, že zadávání veřejných zakázek nebylo zjednodušeno, ba naopak stalo se dražší a komplikovanější. To bylo součástí také eh, v naší práce v minulém roce. A nyní jde o to, jak se můžeme postarat o to, aby tentokrát došlo ke skutečnému zjednodušení. Základním předpokladem je zjednodušení legislativy když chceme silněji vydávat zadávání veřejných zakázek jako také jeden z cílů Evropské unie, tak se musíme zaměřit na trvalou udržitelnost a inovaci. A musí nám být jasné, že nesmíme mít požadavek pouze na jednu nejlevnější zakázku, protože ty nejlevnější zakázky to jsou právě ty zakázky, které obvykle jsou přiklepnuty, když se jedná o veřejný sektor. A v tom případě se použije také nejlevnější metoda. Co se týče sociálních služeb, kde se srovnávají právě ceny, tak velmi často se vybírá ta nejedno, nejlacinější nabídka, což není to nejlepší. Já jsem dostala takový překlásný příklad dnes eh, z Nizozemska. Možná, že to krátce přečtu, aby eh, to dokumentaloval. Provincie v Jižním Holandsku chtěla zakoupit moderní hybridní tiskárny a kopírky. Proběhl průzkum trhu a bylo zjištěno, že tyto přístroje nabízejí celou řadu výhod, porovnání s tradičními kopírkami. Nicméně nebylo možné snadno porovnávat ceny jednotlivých modelů, nebylo možné objektivně zjistit všechny výhody, s výjimkou úspor jednoho pracovního místa. Tradiční řešení bylo nakonec zvoleno vzdory všem očekávání. Doufám, že jste pochopili, co tím chci říci. Opět eh, se kvůli tomu, že komplexní bylo to řízení bylo příliš komplexní, tak byl zvolen zcela nejjednodušší přístroj. A v naší zprávě z května minulého roku jsme vyzvali komisi, aby vyvinula databázi, která by umožnila určitá srovnávací opatření. Zatím k něčemu takovému nedošlo což znamená, že musíme zcela jednoduše jako odpověď na zelenou knihu jasně ukázat, že legislativa je důležitá, ale důležitý je také přiskum, který musí mít za následek ještě vytvoření dodatečných nástrojů, které umožní například zjišťovat, jak vypadají náklady na životní cyklus. Čili v tom zadávání veřejných zakázek musí být pojmut i životní cyklus. Ale sotva mohu očekávat od nějaké obce, že sama bude zprostředkovávat eh, takovéto věci. A zároveň je také důležité, aby z evropské strany jsme dostali eh, pomoc, co se týče eh, sociálního zadávání zakázek. Já vím, že je to eh, komplikované něco takového udělat pro fair trade výrobky. A to z toho důvodu, protože tam existuje takový řetězec dodavatelů, který jednotliví zadavatelé zakázek nemohou zkontrolovat. My musíme mít mít vždycky srovnatelné produkty a potom takzvanou samocertifikaci, ale právě u těchto fair trade produktů to není možné. Nemůžeme klást pouze požadavky eh, po sociálním zadávání zakázek eh, a nemít k dispozici odpovídající nástroje. Tolik teda k té jedné části. A teď si myslím, že je také důležité, abychom jasně ukázali na to, že směrnice o zadávání veřejných zakázek jsou skutečně určené pouze eh, pro nákup. Ale například eh, urbanizace, o tom jsme hovořili v jednové zprávě, tady eh, to je také zadávání a u víceméně nákup a důležité je si uvědomit, že všechny otázky, které souvisí s interní zprávou, nejsou žádným nákupem. Když například eh, některé obce nakupují eh, sociální služby, tak to znamená, že to jsou eh, služby, které Eh, nemají co dočení s vlastním nákupem jako takovým. A tady máme také jednotlivé judikáty Evropského soudního dvora, které eh, musíme zohlednit a uvědomit si eh, toto rozdělení. Potom zjednodušení. Jaké možnosti modernizace existují, jako například v souvislosti s elektronickým zadáváním zakázek zakázek. Potom metoda konkurence, eh, metoda vyjednávání. Eh, to jsou některé eh, způsoby, které nebyly v jednotlivých státech zrealizovány. Stínoví zpravodajové souhlasili také s tím, že je třeba předložit tyto inovativní postupy a diskutovat o něm. Existuje zajímavý švédský příklad, který se skutečně zabývá eh, kvalitou. Existují pevně stanovené ceny, existují minimální požadavky na kvalitu a teprve potom dojde skutečně k této veřejné zakázky s cílem zaměřit se na kvalitu. Takže je tam stanoven cenový rámec, eh, kvalitativní rámec a občané sami potom mají možnost skutečně se rozhodnout pro toho eh, poskytovatele, což je velmi dobré. A teď jsem hovořila eh, pouze o nákupu, ale důležitá je také ta druhá stránka, což znamená dodavatele. I zde můžeme hodně docílit jako například otázka rekvalifikace, otázka určitého pasu pro malé a střední podniky, eh, které by dodali tady eh, ty jejich návrhy až po přiklepnutí zakázky a ne předem. Potom se jedná o otázku také rozdělování těch zakázek pro malé a střední podniky, což by bylo eh, pro ně výhodné. Tolik teda k několika takovým závažným bodům. Tímto způsobem si myslím, že můžeme jasně ukázat na to, že jak pro veřejné zakázky, eh, tak pro eh, dodavatele by byla dobrá flexibilizace. A musíme mít jasný legislativní rámec tak, aby počet stížností v tomto postupu se zminimalizoval. Protože například zájemné uznávání odborných kvalifikací je spojeno s velkým počtem stížností. A to si myslím, že eh, nehovoří o kvalitě zákonodárství. Merci. Děkuji vám. A pokud za, za kvalitu této prezentace textu, který není eh, až tak snadno eh, čitelný. A nyní dostane slovo pan Šváb. Děkuji. Paní předsedkyně, paní Rýle hovořila o těch nejdůležitějších bodech ze zelené eh, knizy pro EPP eh, pan stínový ta tady bohužel dnes není. Ano, pro nás je to zlepšení stávající směrnice, ale říkám ne k takovým špatným a nevěrohodným slibům. Existuje mnoho úvad, kde můžeme zlepšovat, ale musíme přesně zvážit, zda skutečně můžeme prosadit všechno to, co slibujeme. Já jsem poněkud překvapen tím, že jedno z těchto pákových opatření v rámci SMA je přeskum legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek. Já si myslím, že totiž další opatření by byla důležitější. Máme směrnici z roku 2004, která může být vylepšená, ale v jiných oblastech, jako například GPS v Evropě, Eh, v oblasti koncesí tam také ještě není nic na stole. Z toho důvodu si myslím, že není třeba upřednostňovat eh, modernizaci zadávání veřejných zakázek. Je třeba zlepšovat, ano, jak na straně zadavatele, tak na straně dodavatele ale nevím si, zda k tomu potřebujeme, nevím, zda k tomu potřebuje nový právní rámec. Bylo by třeba lépe využít ten stávající rámec. A v několika členských eh, státech existuje excesivní používání eh, těch přeskumů a možná, že by eh, to by bylo dobré omezit. Co se týče použití zadávání veřejných zakázek, tak tady existuje mohutné rozdíly v Evropě. Co se týče konkurenčního dialogu a vyjednávacího postupu, tak jsme zjistili, že existuje eh, mnoho zemí, kde nedošlo vůbec k implementaci, k provádění. Možná, že komise by se měla zaměřit na to, do jaké míry jsou prováděny ty směrnice v jednotlivých členských státech. A pane eh, Rühle, paní Rühle, vy jste hovořila o těch produktech typu Fade Trade. Ale já vám mohu citovat jiný příklad. Existuje výrobce sněhových fréz, eh, to jsou takzvané komunální zařízení, která se zadávají separátně v Evropě. A to z toho důvodu, protože eh, každá obec má vlastní emisní hodnoty. A eh, existují totiž dodatečné motory eh, pro ty přístavby na vozidla. A tam platí různé předpisy pro každou obec. Někdy prostě tady rozhoduje několik gramů navíc či několik gramů méně. A e, myslím si, že nám jde o to, abychom stanovili určité standardy, ať už se jedná o fetry produkty, anebo o jiné produkty, tak, aby veřejné orgány mohly jednoduše rozhodovat a aby i malé a střední podniky mohly nekomplinovaným způsobem mít přístup k takovým zakázkách, zakázkám možná rozdělení těch zakázek do několika tranší pro malé a střední podniky je jeden z těch správných postupů. Ale zatím si myslím, že tady schází kompetence eh, těch zadávajících úřadů co je možno zlepšit. Nejen legislativní texty, ale zároveň i jejich uplatňování. Tady si myslím, že se můžeme značně zlepšit. Excusez-moi. Já se omlouvám, ale teď. Takže já jsem stínovou zpravodajkou k, tomu, k tomuto tématu a z. Hajde zmíní, sdílí mnoho bodů. Myslím, že je důležité, aby došlo ke změně té legislativy pro zadávání veřejných zakázek v Evropě je dobré, že my se snažíme mít strategii pro nový růst, který zároveň odpovídá těm sociálním kritériím a environmentálním kritériím. A pro všechny eh, územní samozprávné celky a malé a střední podniky, od nich se tolik hovoří eh, v rámci Single Market Act, je důležité mít jasnější a jednodušší legislativu. Uvedu příklad třeba u nás jsem působila ve vzdělávání, když eh, se kupovaly knížky pro školy, tak eh, se docházelo k určitému seskupování a eh, vybrali jsme místní podnik, který byl trošku dražší než pařížský podnik, který byl trošičku dražší, ale to proto, že šlo o zachování místních pracovních míst. A když jsme si spočítali celkově ceny na dopravu a hlavně ekologické dopady té, eh, a náklady té dopravy, no tak jsme přistoupili k, tomu, eh, k tomuto řešení. To znamená přijetí toho místního dodavatele. Nemůžeme vycházet jenom z toho, že prostě je něco o trošku levnější a to je jediný faktor, který se přitom zohledňuje, protože existují i jiné faktory, a to je něco, co eh, samozřejmě je důležité pro malé a střední podniky. A pokud jde o fair trade, eh, ten spravedlivý obchod, tak to je rozhodně něco, v čem bychom mohli jít eh, příkladem, mohli bychom dávat příklad celému světu, kde je důležité, aby Evropa hra, byla příkladem v rámci procesu globalizace. A zatím to zohledňováno není. Opět to bude něco, na co poukázal i pan Barnier, ta reciprocita v rámci veřejných zakázek, to znamená reciprocita Evropské unii vůči jiným novým ekonomikám i rozvinutým eh, ekonomikám. Zatím eh, to ani toto neexistovalo. A pak důležitá věc, když hovoříme o jakosti, o kvalitě, tak i kvalita jak pracovních podmínek těch pracujících a produktu a subdodavatelství. A to je eh, třeba v rámci stavebního trhu, když dochází k tomu subdodavatelství, tak tady byly vždycky problémy, protože legislativa měla mezery. A my jsme legislátorem, takže tady v tomto smyslu nesouhlasím s panem Švábem, my k tomu máme co říct a rozhodovat o tom pak bude Evropský soudní dvůr. Děkuji, pane předsedo. Zelená kniha komise ohledně modernizace zadávání veřejných zákazek obsahuje celou řadu podnětů a návrhů, ale některé k ní máme eh, skeptické stanovisko. Nesmírně napětě očekáváme, co vy z toho uděláte, paní Rühle. I procurement, elektronické zadávání veřejných zakázek nám skýtá velké šance právě pro SMP a také life cycle, životní cyklus. Paní kolegyně Verňo, v Německu to vypadá tak, že vždycky eh, máme bereme toho zákazníka, který má nejlacenější nabídku, ale musí to být spojeno s určitou výkonností. Ale někdy to vede k určitým problémům. Z toho důvodu eh, ten přístup pomocí životního cyklu by mohl být dobrý. Ale otázka spočívá v tom, jak budeme zjišťovat tento životní cyklus. A hlavně to musí být transparentní postup. A zároveň musíme brát řetel na to, že při zadávání zakázek máme vždycky malé a střední podniky, které pracují přímo v místě toho zadávání. A z toho důvodu je dobré, aby celý postup zadávání zakázek nebyl příliš komplikovaný, protože malé a střední podniky nemají ani zdroje, ani dostatek času což znamená, že ten rybník je potom volný pro ty velké podniky. Nejlepší řešení by bylo, aby to řízení bylo skutečně co nejjednodušší, tak aby malé a střední podniky měly lepší přístup. Zároveň ten postup musí být velmi transparentní. A navíc nesmíme pouze z krátkodobého hlediska hovořit pouze o nákladech, protože ty náklady vznikají až po určitém dobu. Když se podívám například na pokrývače u nás v Sársku, tak jsem zjistil, že byli eh, poněkud eh, lacinější než ti ostatní, ale po několika eh, letech, když jsme zjistili, že potřebujeme opravit střehu, tak mnoho z těch podniků přestalo vůbec existovat. Takže to jsou takové záležitosti, které jsou kontraproduktivní a které nejsou hodné ani z environmentálního hlediska. Tudíž si myslím, že to bylo vše z mé strany a s napětím očekáváme to, co vy nám předložíte. Ve výběrovém řízení musíme brát také zřetel na to, aby podniky předkládaly inovativní návrhy. My jsme prostě absol- se podívali na určité pokládání eh, kanálu a podívali jsme se eh, na to, zda má být položen u domů nebo ve středu domů. A rozhodli jsme se prostě pro ten podnik, který byl inovativní, který prostě předložil nějaké nové řešení. Takže v tomto směru musíme být skutečně eh, flexibilní. Ale je třeba mít rámec, ve kterém se můžeme Eh, pohybovat. Ja. Vielen Dank. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, pane Krujcmane. Já myslím, že teď také využiju příležitosti jako stínový zpravodaj za svou frakci. Omlouvám se paní Rylen za to, že jsem tady nebyl, neslyšel jsem její úvod, ale my jsme spolupracovali na předchozí věci a já rozhodně souhlasím s jejím názorem, s názorem pana Kronicmana a paní Varňu. My se musíme zaměřit na to, co chceme od systému veřejných zakázek. Já myslím, že teď máme ten problém, a když se zeptáte lidí, kteří využívají ten systém, tak vám řeknou, že ten proces někdo převezme od začátku. Lidé, kteří se zabývají veřejnými zakázkami, podle mě, a zajímalo by mě, jestli má někdo jinou zkušenost. Pak nám to můžete říct, ale já myslím, že paní Nule určitě bude souhlasit s tím, že lidé, kteří se zabývají veřejnými zakázkami, věnují víc času tomu, aby dodrželi příslušná pravda, než tomu, jak ty věci dobře nakoupit. A když se podíváme na kvalitu výsledků a také, když zohledníme celou řadu věcí, o kterých jsme mluvili, třeba to, že chceme aby se do veřejných zakázek zapojovalo víc malých podniků, protože ti nám dají zajímavé, atraktivní produkty při nižších nákladech a někdy také vytvoří pracovní místa, tak to není jenom altruistická záležitost. My nechceme, aby se malé a střední podniky účastnily veřejných eh, zakázek jenom proto, že jsou malými a střední podniky, ale protože věříme, že to udělají dobře. Ale podporuje to vlastně ten systém. A co otázka inovací, jak řada z nás ví, já jsem velkým nadšencem pro inovace a díky podpoře tohoto výboru jsme to teď hodně pozvedli z hlediska uznání, uznání významu toho, abychom měli systém veřejných zakázek, který pokud veřejný orgán chce najít určité řešení, vymezit určité řešení z hlediska konečného výsledku a pak hledá inovativní podniky, které mají produkt nebo službu, který tomu vede, a tak to v některých zemích je, pak k tomu mají příslušný nástroj a podobně. A máme pravdu v tom, že se díváme na náklady celého životního cyklu, na kvalitu výsledku, protože víme, že lidé si chtějí vybrat řešení, které má nízkou uhlíkovou stopu, tak je to stále víc. Ale jak to poměřují? Jak to poměřovat důsledně, aby ti, kdo se účastní na trhu, měli právní jistotu a jednoznačnou pozici? Jsou lidé, jsou podniky, které následují a říkají, víte, my vlastně chceme, aby ta současná pravidla lépe fungovala, abychom měli konkurenční trh a tak dále. Ale já myslím, že ta současná pravidla nikdy nebudou pořádně fungovat. A když se podíváte na výsledky z hlediska konkurence na trhu, a já myslím, že to platí v řadě případů, v Birminghamu orgán místní zprávy u nás, to je největší orgán ve Spojeném království, to město má téměř milion obyvatel, musí dodržovat všechny předpisy má největší rozpočet na veřejné zakázky ve Spojeném království, ale myslím, že každý rok má asi 200 uh, eh, uchazečů, kteří se ucházejí o zakázky v systému. Možná jsou to evropské podniky, ale stejně si myslím, že oni jako velký zadavatel nemají pocit, že ten proces vede k jakýženým výsledkům. Pan Barně, a já s tom mám velkou radost, on to asi ví, říkal, když odpovídal na písemné otázky minulý týden, na konci svého prohlášení o vnitřním trhu, o aktu o vnitřním trhu uvedl, že hledá flexibilnější systém, hledá systém, který lidem v oblasti veřejných zakázek poskytne správný typ nástrojů, které potřebují k tomu, aby mohli udělat to, co udělat potřebují, a také systém, který by byl mnohem méně byrokratický, mnohem méně složitý a nákladný. A upřímně řečeno, kolegové, já bych chtěl radikálně reformu celého systému. Mně rozhodně nejde o to, abychom měli status quo, abychom řekli všechno je v pořádku, jenom to prostě musí lépe fungovat. To si nemyslím. A nemyslím si, že většina z vás si to taky myslí. A já myslím, že to, jak je ta zelená kniha postavená, jak jsou postavené ty otázky, já myslím, že to znamená, že komisař bude uvažovat stejně radikálně, protože mluvíme o modernizaci a větší účinnosti. A já myslím, že to si vyžádá skutečně dramatické změny. Opřímně řečeno, neměli bychom se bát některé z těch eh, otázek, které už jsou otevřené, řešit. Je ten práh realistický, je příliš nízký ve vztahu k byrokracii? Potřebujeme nějaký jiný proces? A poslední věc, myslím, že se musíme podívat i na věci, které se týkají toho, jak se veřejné zakázky spravují v různých zemích z hlediska osvědčených postupů. Já jsem uváděl, že jsem byl tento týden v Norsku. Norsko a Finsko a Švédsko především mají agentury pro veřejné zakázky, které jsou napojené na Úřad pro hospodářskou soutěž, protože oni vědí, že tyto věci jsou naprosto propojené. Patří to ke konkurenceschopnému trhu, ke konkurenčnímu trhu, aby veřejné zakázky fungovaly. Ale také rozšiřují pole působnosti a chtějí tam zahrnout inovace a mají také inovační agentury. Takže zase ve Finsku, Švédsku a v Norsku vidíme, že lidé propagují inovace a mají určitý útvar, který se zabývá veřejnými trhy a snaží se Eh, sloučit poptávku s tím, jaká řešení nabízejí výzkumné ústavy nebo vysokoškolská zařízení. A já vím, že když jsme měli v roce 2004 legislativu o veřejných zakázkách, myslím, že jsme tam dali úvodní ustanovení, podle kterého by se každá země měla zamyslet nad tím, jak řídí nebo jak lépe řídit systém veřejných zakázek. A na to se musíme podívat. Já vím, že máme nejrůznější sítě, osvědčené postupy, ale funguje to opravdu tak dobře, jak by mělo. Takže opět, myslím si, a navazuji na to, co říkala paní Rille nebo psala paní Rille v předchozí zprávě. Já mám velkou radost, že jsme byli dostatečně moudří v tomto výboru, že jsme se znovu pustili do tohoto procesu. Já myslím, že máme příležitost přijít s určitými radikálními myšlenkami, eh, projednat je pořádně a doplnit veškerou tu zpětnou vazbu, kterou komisař dostane k zelené knize. A já doufám, že se nám časem, eh, také podle toho časového plánu, který zažije paní Rille, podaří absorbovat určitou zpětnou vazbu z těch studií komise a zpracovat to, co podle mě bude jedna z nejdůležitějších zpráv, které vůbec budeme dělat v tomto cyklu v parlamentu. Um, Já myslím, že jsme uzavřeli kolečko stínových zpravodajů. Pan De Jong tady není. Takže si vezmeme ostatní členy výrobu. Paní Weiler a pak paní Gepard. A pak všichni ostatní, kdo se budou chtít přihlásit. Paní Weilerová? Já, ich... Eh, jsem potěšená, když vidím tolik souhlasu. Rozdíl spočívá pouze v nuancích. Je ohledně toho, jak se vyjádřil pan Šváb. Jsem příjemně překvapena, že jsem si vyslechla, že naši kritiku před šesti až před šesti či sedmi lety jste akceptovali. My musíme prostě oddělit v této diskuzi, co se udělá v Evropě a co se udělá ve vnitrostátních opatření. Když zvýšíme ty prahové hodnoty, tak to bude znamenat, že eh, veškerá ta řízení budou provedena doma ve vnitrostátních opatření podle pravidel, která obsahují například inovace já zjišťuji, že v důsledku evropské debaty bychom měli přeci dát podnět k tomu, aby jsme přeskoumali vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek. V Německu se tak e, nestalo. Já nevím, spíš právě naopak. Já nechci říci, že každý má postupovat tak, jak chce, protože to není zjednodušení. Zjednodušení by mělo znamenat více. Kritéria, kde mnoho komunálních orgánů není příliš nadšených. Jsou kritéria, která my jsme eh, podporovali, jako například sociální kritéria či environmentální kritéria. A to, že eh, nechceme vzít vždycky tu jednodušší variantu a nejlacinější eh, variantu, to prostě je jasné. Můžeme mít příznivou variantu, ale příznivá varianta není totéž, co varianta laciná. Eh, když máme chytré představitele obce, tak ty se prostě dotazují občanů, zda se jedná o inovativní, sociálně příznivé hledisko a v tom případě prostě mají širokou bázi, ze které mohou eh, vystoupit, na které se mohou zakládat a potom dojít k určitému rozhodnutí. A nyní SMP. SMP, většina z těchto malých a středních podniků se vůbec nezúčastní evropského zadávání veřejných zakázek. My jsme měli v EPP diskuzi. Diskutovali jsme také se zástupci malých a středních podniků a oni říkali, my nechceme být pouhými subdodavateli. My my chceme mít e, samostatnými dodavateli. A něco takového zatím není možné, protože když SMP jsou vtaženy e, do zadávání zakáza, tak jsou obvykle pouhými subdodavateli. A to jim nestačí. Já s e, pětím očekávám, co řekne pan komisař k inovativním zadávání veřejných zakázek, což je relativně nová záležitost. Ale já nevím přesně, co se zatím bude skrývat. V každém případě je důležité zapojit SMP tak, aby nefigurovali jako pouzí subdodavatelé. To je jedno velmi důležité téma a těší mě, že všichni máme velmi přibližně stejný názor. Thank you, Mrs. Mrs. Děkuji, paní Válerová, paní Gepardová. Děkuji. Děkuji. Souhlasí s tím, co řekla paní Weiler. Já jsem chtěla říct to tež. Já jsem velmi příjemně překvapena. Byla jsem stínovou zpravodajkou, před mnoha, mnoha lety, když pan Lankere vypracoval eh, právě právo týkající se zadávání veřejných zakázek. Tehdy jsme měli prostě stejnou diskuzi. Musí to být eh, ten, co je cenově nejpříznivější, eh, nabízitel nebo ne. A těsná většina řekla, ano, musí to být ta nejpříznivější nabídka. Dnes to vypadá tak, že existují nové poznatky a tím pádem existuje nová většina. A to bude pro nás dobré eh, při vypracovávání podrobnějších kritérií, která musí být uplatněna. Podle mého názoru je to nová kvalita diskuze v Evropském parlamentu a to mě nesmírně těší. A druhou částí, o které jsme diskutovali před mnoha lety, bylo následující. Tehdy jsem eh, položila otázku, zda by nebylo lepší také navýšit ty prahové hodnoty. Já jsem se prostě tehdy jednoduše zeptala, kolik eh, výběrových řízení existuje a kolik nabídek z ciziny existuje. Bylo jich skutečně velmi málo. A já jsem se dotázala komise, zda by nemohla udělat četření v tomto směru a poskytnout nám číselné údaje. Jen tak si můžeme uvědomit, kde spočívá, v jaké hodnotě ta mm, prahová hodnota jako taková. Nemá cenu vypisovat e, veřejnou zakázku, když prostě neexistují žádné nabídky. A já si myslím, že asi ten postup e, i nadále bude těžkopádný a příliš byrokratický v tom či onom e, případu. Musíme si uvědomit, v jakých případech e, takovýto postup bude vhodný či ne. A třetí otázka. A tady možná nedojde ke schodě je otázka, kterou jsem sama o sobě si nebyla schopna zodpovědět. Je to otázka toho, když tato kritéria, trvalá udržitelnost, sociální kritérium a tak dále, budou součástí tohoto postupu, tak eh, budou to dobrovolná kritéria, která budou používána případ od případu a nebudou to povinná kritéria. Jak budeme teda nakládat s touto otázkou? To je otázka, eh, kterou sama nejsem schopna zatím zodpovědět, ale měli bychom se nad ní zamyslet. Děkuji vám. Ještě někdo další? Nikoliv. Myslím, že paní Schmidt za komisi. Zajímala by nás vaše reakce na to, co tu až, až dosud zasně, zaznělo a pak ještě paní Rule, která to schrne a řekne nám něco k časovému harmonogramu. Takže prosím, paní Schmidt, dobré odpoledne, všechny zdravím a děkuji vám za ten velký zájem, který jste dali najevo. A Imko skutečně dosvědčuje náš pocit, že se jedná o důležitý projekt. Je potřeba reformy, protože některé ty věci, na některé si lidé stěžují, vyplývají ze směrnice, tak třeba ten postup dojednávaný není zatím možný zastávající směrnice, pokud chceme mít větší flexibilitu, musíme přistoupit ke změnám na evropské úrovni. Jistě, že hodně můžou dělat i členské státy ze své strany, ale na evropské úrovni se dá také hodně udělat. K obsahu. Já si odnáším všechny vaše zajímavé podněty a zpracujeme, zatím, zpracujeme je, zatím probíhají přípravné práce, takže nebudu teď zacházet do velkých podrobností ohledně jednotlivých bodů obsahu, ale velmi souhlasíme eh, s těmi různými otázkami, které tu zazněly, to znamená eh, přílišná byrokracie, podporu, eh, podpora environmentálních ohledů, inovací. Souhlasíme i s tím, že se musíme více zaměřovat na celkovou kvalitu ale zároveň jak toho dosáhnout, aby to nepředstavovalo další administrativní zátěž na jednotlivé subjekty, to není jednoduché, ale musíme se to pokusit, musíme klást větší důraz na kvalitu inovace a zároveň zjednodušení pravidel. To opravdu trochu je to řešení kvadratury kruhu, ale my uděláme, co je v našich silách, aby to, jsme se o to pokusili Jinak se domníváme, že je důležité, aby existovaly transparentní metodiky pro uplatňování jakýchkoliv pravidel a nároků na jednotlivé ekonomické operátory. Snažím se to říct stručně, takže jenom stručně k přeshraniční práci, k přeshraničnímu obchodu. Jsme si vědomi toho, že přeshraniční eh, složka tohoto obchodu je zatím nízká. A my to vyhodnocujeme. Probíhá hodnocení těch směrnic, komise provádí některé studie a jejich výsledky budou představeny nejpozději 30. června na konferenci, na kterou vás všechny srdečně zvu. To je z mé strany prozatím vše, ale že byste měli ještě nějaké upřesňující dotazy. Ano, můžete nám dát jenom určitou představu o tom, kdy očekáváte publikaci reakcí na veřejné konzultace, protože to bude důležité i pro určení našeho vlastního harmonogramu. Velmi intenzivně pracujeme na těch odpovědích, nikdo si nebere žádnou dovolenou a pokusíme se to mít ještě do té konference, kterou jsem zmínila, to znamená možná na začátku června, ale nechci samozřejmě nic úplně definitivně slibovat. Dobrá. Takže my zas plánujeme slyšení, jak, řek, jak nám ještě řekne paní Rule, takže vy jste zas zvaná k tomu, abyste se účastnila našeho slyšení. Paní Rule, máte ten harmonogram, nebo to mám jenom stručně přečíst, nastínit? Já už jsem... Já už jsem ho v podstatě vysvětlila na začátku. Musíme mal Otázka, moje otázka je následující. 12. června, no možná, že mě pro mě možné, aby ty pozněvací návrhy zapojila ještě do celého tohoto postupu. Takže si myslím, že ten časový plán je vyhovující. Jenom bych chtěla ještě jednou zdůraznit to, co jsem si vyslechla od komise jsem toho názoru, že na evropské úrovni potřebujeme skutečně eh, takovéto zákonodárství. Musíme se snažit vše zjednodušit a zflexibilizovat. Ale eh, tentokrát skutečně půjde o flexibilizaci a zjednodušení a ne o ten postup, eh, který jsme zvolili posledně. A navíc prostě v době finanční krize celá řada zadávání veřejných zakázek eh, prostě šla k ledu. Takže musíme si uvědomit, že máme co dočinění eh, s novým prostředím. My máme nového zeleného starostu a ten řekl, že prostě je důležité se zabývat veřejnými zakázkami, ale pouze v jednodušené podobě. Takže já vám všem velmi děkuji, byla to živá diskuze, živý úvod k tématu a já si myslím, že paní Vále, paní Ruler, Rule již tu již debatují mezi sebou, ale jak říkám, byla to velmi živá debata a měli jsme eh, příležitost, neměli jsme až dosud příležitost se do toho pustit a budete mít ještě eh, různá stanoviska různých výborů. Budeme postupovat jako v případě Single Market Act, to znamená, já bych pod, podporoval, vybízel více lidí, aby k nám k tomu dali stanovisko, protože je to něco, co opět jde tak trochu průřezově na zájmy eh, parlamentu. Vím, že obchodní eh, výbor na tom pracuje, já nevím, kdo ještě další. Celá řada různých výborů předkládá různá stanoviska. Já tady mám dokonce určitý seznam. Je důležité, abychom s nimi spolupracovali. Je to ITRE, INTA, EMPL, ENVY, a podle mého názoru také Regi. Regi tady nestojí, ale ten také podal určité eh, stanovisko. Potom je to také eh, rozpočtový výbor a výbor pro rozpočtovou kontrolu. Jde vždycky o zjednodušení a flexibilizaci. Doufám, že tato stanoviska dostaneme zavčas a také hospodářský a sociální výbor poskytne stanovisko. Bylo by možná dobré, abychom je pozvali na naše slyšení, tak jako tak to uděláme se všemi výbory. Děkuji. Ano, SV tady bude zvlášť důležitý a já promluvím ještě s předsedou dopravního výboru, protože myslím, že s námi také chtějí na tom spolupracovat. Takže já vám opravdu srdečně děkuji a přecházíme k dalšímu bodu. Ještě máme možná pár okamžiků. Očekáváme tady zástupkyni komise. Je už tady nebo tady není? Nechci se do toho pustit, než tady budete. Myslím, že celý tým, který na tom pracuje, tady je paní Hanslik, tady je paní Perez eh, za SND, paní Parvanová za ALDE, která na tom pracovala paní Rule, pracovitá paní Rule, tady opět je stínovou zpravodajkou ze zelené. Já nevím, jestli pan Kožušník nebo já přispějeme k této diskuzi za EKR. Možná bych mohl pověřit pana Kožušníka, aby se tohoto zhostil. A každopádně to bude stanovisko tohoto výboru, eh, výboru Envy ohledně nové směrnice na kontrolu nebezpečí závažných havárií při nebez, přítomnosti nebezpečných látek. A já myslím, že je to tak, takzvaná ta směrnice Seveso 2. Toho tady já teď vyzvu paní Hanzlík, aby nás uvedla do té, té tematiky, aby nás seznámila s tím, o co vlastně jde. Takže paní Hanzlík. Děkuji, paní převodničanci. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěla říct, že před okamžikem ve výboru Envy skončil seminář, který se týká této směrnice. A musím říct, že to byl velice zajímavý seminář. Dostali jsme spoustu informací a proto mám radost, že vám mohu říct víc podrobností o těch hlavních věcí, kterými se podle nás, nebo podle mě, měl zabývat tento výbor v kontextu příslušné směrnice. Na úvod bych krátce zdůraznila, čeho se ta směrnice týká. Cílem směrnice je zabránit závažným problémům, které jsou spojeny s velkým počtem nebezpečných látek anebo jejich směsí, a zamezit také důsledkům takovýchto problémů pro člověka i pro životní prostředí. Protože takovéto závažné nehody by mohly být velkou hrozbou pro člověka, pro lidské zdraví a samozřejmě také pro, lidské, pro životní prostředí, jak bylo řečeno. A takovéto nehody by mohly být také velice nákladné pro hospodářské subjekty. Směrnice rozděluje hospodářské subjekty, kteří jsou vázáni těmito ustanoveními, na hospodářské subjekty se zvýšeným rizikem a s vysokým rizikem. A hlavním požadavkem směrnice u největších hospodářských subjektů je zavést prevenční politiku pro případ velkých nebo závažných nehod. A e, hospodářské subjekty s vysokým rizikem jsou také povinny předkládat bezpečnostní zprávy a zavádět systémy e, řízení otázek bezpečnosti a také interní programy pro bezpečnost a pro nehody. Směrnice také obsahuje ustanovení pro veřejné orgány. Ta se týkají externích nouzových plánů, informací o bezpečnostních opatření a u hospodářských subjektů s vysokým rizikem je tam ten dominový efekt, hlášení nehod a inspekce. V současné době máme asi 10 000 hospodářských subjektů, na které se vztahují ustanovení této směrnice. Seveso. Změna této směrnice souvisí se změnou klasifikace nebezpečných látek v Unii. Chceme to přizpůsobit nařízení o klasifikaci, označování a balení směsí. Navrhované změny, navrhované pozměňovací návrhy se týkají především přílohy 1, ve které jsou uvedeny ty látky a prahové hodnoty těchto látek. Ty jsou základem pro rozhodnutí o klasifikaci hospodářského subjektu, to znamená, jestli je to hospodářský subjekt s vysokým rizikem anebo se zvýšeným rizikem. Přizpůsobuje se to tady příslušnému nařízení. Změny v příloze 1 také zahrnují návrhy Evropské komise pro budoucí změny v této příloze. Souvisí to s technologickými změnami anebo se změnami, které se týkají klasifikace nebezpečných látek. A tady komise navrhuje, abychom přijali evropský systém výjimek pro látky a také bezpečnostní doložku, která umožňuje zavést do této, nebo zahrnout do této přílohy nové látky. Změny přílohy 1 by se dělaly podle návrhů, které předloží Evropská komise na základě aktů přenesené pravomoci. Obecně řečeno, změny v příloze 1 mají být považovány za hlavní bod návrhu Evropské komise. Za druhé, v průběhu přehodnocení Evropská komise rozhodla, že provede omezené změny aby bylo možné vysvětlit a aktualizovat určitá ustanovení, aniž by se nějak dalece měnil stávající systém. To se týká informování veřejnosti, například lhůt pro ohlašování nehod a tak dále. Změny přílohy 1 rozhodně představují nejdůležitější prvek této směrnice a jak už jsem říkala, tato příloha znamená přizpůsobení směrnice nařízení a také e, určuje pole působnosti. Počty hospodářských subjektů, na které se nebude vztahovat e, směrnice SEVESO, to tam také patří. Ve výboru Envy už se tím zabýval dnes seminář, protože chemické odvětví rozporuje tyto výpočty. Takže pokud je o přílohu 1, tady bychom měli mít na mysli především postupy, které navrhuje komise, postupy pro změnu těchto příloh do budoucna. A já ještě nechci mluvit o konečném stanovisku, které se chystám zaujmout ve svém stanovisku, ale ráda bych si ještě vyslechla stínové a ráda bych viděla, jaký mají názor. A pokud je o zbývající změny, myslím si, že jsou vysoce pozitivní a vysvětluje se tím celá řada věcí. Rozhodně bychom měli přistupovat pozitivně k ustanovením, která se týkají informace pro veřejnou veřejnost, širokou veřejnost, také pokud jde o přístup k právním řízením a pokud jde o výměnu informací a ohlašování. Evropská komise už stanovila termíny pro, nebo lhuty pro ohlašování nehod, ale já myslím, že bychom také měli vylepšit kvalitu ohlašování nehod v systému. Hlavním cílem tohoto systému je vyvodit určité závěry, poučit se a pomoct tomuto odvětví, poučit se z chyb ostatních hospodářských subjektů. Já si také myslím, že by se měla vylepšit kvalita podávaných zpráv protože některé zprávy bohužel nejsou úplné. V současné době je to asi 25 až 30 nehod za rok a stojí za zmínku, že v posledních letech počty nehod klesají. Komise proto navrhla změnu Prahu pro ohlašování nehod, což nám umožní zahrnout také menší nehody a zvýšit efektivitu nebo lépe se poučit z chyb ostatních. A když dovolíte, chci se ještě vrátit eh, k otázce informování obecné široké veřejnosti, protože já si myslím, že zvlášť náš výbor by se tomu měl věnovat. Je důležité, aby lidé, kteří žijí v blízkosti hospodářských subjektů podle směrnice se ve byli vědomi těch nebezpečí, a proto si myslím, že je opravdu důležité zlepšovat povědomí, poskytovat informace, aby si lidé byli vědomi stávajících rizik. A také všechny obyvatele poučit o tom, jak se chovat v případě nehody. V takových situacích je klíčovým aspektem zcela jistě spolupráce mezi hospodářskými subjekty a orgány a také poskytnutí informací veřejnosti o tom, co by měli v té které situaci dělat. Forma a způsob předávání takových informací je také velice důležitá, aby nebyli občané zahlceni příliš často informacemi, zvlášť informacemi, které možná nebudou srozumitelné. A proto si myslím, že je velice důležité, aby byly tyto informace transparentní a jasné. A také je důležité, aby měli občané možnost zajistit si širší informace, pokud si to budou přát. A další věc, kterou je třeba upřesnit, je odpovědnost za předávání informací občanům. Jde o to, jestli by to měly dělat hospodářské subjekty anebo příslušné orgány. Přístup členských států k této věci se liší. Myslím, že bychom také měli mít na paměti, že každá nová povinnost by mohla do značné míry zvýšit administrativní zátěž pro hospodářské subjekty, pro podniky, zvlášť pro malé a střední podniky. V naší debatě o změnách systému Seveso jsme slyšeli hlasy, které žádali změnu toho dvoustupňového systému. Tím by se úplně změnila logika stávajícího systému. Já si myslím, že toto není vhodné řešení. Změny v systému představují především změnu klasifikačního systému látek. Nejsou tam nové hrozby nebo zvýšené počty nehod. Tady bych připomněla, že pokud podnik nebo nějaké zařízení označíme za zařízení s vyšším nebo zvýšeným rizikem, znamená to vyšší náklady pro hospodářské subjekty a proto je potřeba vyvážit ty požadavky, ovšem se zohledněním toho, že musíme zajistit bezpečnost, což je hlavním cílem této směrnice. Mělo by se to řešit tak, aby bylo možné zachovat stávající úroveň bezpečnosti a nebo je poněkud zvýšit, abychom se vyhnuli nadměrné zátěži. Já doufám, že se mi podařilo poskytnout vám aspoň základní informace o směrnici SEVESO a pane předsedo, také bych ještě připomněla časový plán pro toto stanovisko. Dnes probíhá původní, nebo prvotní výměna názorů. Do 3. května budeme mít čas na další práci. Pak se to bude překládat 24. až 26. května. Zřejmě posoudíme návrhy, pozměňovací návrhy v tomto výboru a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 21. června ve 12 hodin a hlasovat ve výboru IMKO bychom měli 12. července. A rádi bychom ve výboru Envy o této zprávě hlasovali v říjnu a prosince na plenárce. Takže bych ráda požádala kolegy a stínové zpravodaje, aby také přispěli a aby mi řekli, jaký zaujali postoj. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji za komplexní úvod. Já myslím, že jsme o tom ne všichni úplně všechno věděli. Dobře, takže si vyslechneme stínové zpravodaje. Nejprve paní Perez. Sí, eh, muchas gracias. Ano, děkuji. Děkuji vám. A děkuji paní Hanzlik za informace, o které se s námi právě podělila. Zmínila také eh, seminář, seminář, který skončil před chvílí. Mám několik všeobecných připomínek. Za prvé ke směrnici 9682, takzvaná směrnice SEVESO 2, My se domníváme, že tato směrnice byla naprosto zásadní, pokud jde o snižování pravděpodobnosti, snižování aktivit, které by mohly vést k nějakým závažným eh, problémům a vedlo to také ke zvýšení Eh, těch příslušných eh, bezpečnostních hodnot a Prahu. Přispívá to ke zlepšení standardů, standardů, které by měly být eh, přijímány, změn standardů u těch klasifikací nebezpečných látek. A toto všechno je třeba vnímat, abych, aniž bychom ztráceli ze zřetele to kritérium účinnosti. A chci se dotknout jen několika aspektů. Zejména chci vypíchnout, že je eh, důležité, aby občané, kteří tím mohou být dotčeny těmito aktivitami, a to eh, nejenom ti, kteří eh, s tím bezprostředně pracují, ale to znamená ti zaměstnanci, ale i kdokoliv, koho to může postihnout, musí mít přístup k informacím, musí mít neustálý, rychlý, transparentní přístup k informacím. To bylo to jasné poselství, které zešlo ze semináře, který se dnes konal lidé musí mít eh, přístup eh, k informační síti tak, aby se jim informace dostaly rychle. A to zejména v případě eh, prevence nějakých přeshraničních havárií. Důležité je i to, že komise navrhla prohloubení veřejných konzultací v zájmu zapojení veřejnosti. Ale je tu přece jenom několik výhrad, pokud jde o ty nouzové plány. Já nevím, jestli tyto plány mají vznikat na úrovni členských států, jestli za to mají zodpovídat tedy orgány, příslušné orgány v členských zemích nebo, eh, nebo ne. A pak užitečnost eh, přílohy 1, aby se eh, tedy aktualizovala prostřednictvím delegovaných aktů. To je také otázkou. A chci požádat komisi, aby dbala na to, aby státy odevzdávaly korelační tabulky, protože ty jsou velice užitečné pro spotřebitele, aby lidé věděli, jakým způsobem došlo k transponování na národní úroveň. Takže ještě jednou vám děkuji a těším se na další přispění k této práci. Ano, já vám také děkuji a nyní paní Parvanová. Já vám děkuji, pane předsedo. I já chci poblahopřát paní zpravodajce za, k této prezentaci a uvítat zároveň návrh komise k nové směrnici, a to zejména v souvislosti s nedávnými katastrofickými nehodami, k kterým došlo. ALDE podporuje navrhované změny, které zavádí přísnější inspekční standardy a zvyšují také pravidla pro kontroly. A navrhneme některé úpravy a některé doplňkové návrhy. návrhy. Podporujeme tak, aby byl snížen ten kvalifikační eh, práh pro nebezpečné látky, nebezpečné eh, pro životní prostředí, včetně některých pyrotechnických látek. A eh, doufáme, že to bude mít pozitivní přínosy. Některé Prahy, prahové hodnoty, byly určeny spíše politicky. Třeba ty dioxinové Prahy, protože zatím nebyly případy, že bychom dosáhli tak vysokých hodnot. A pokud jde o změny v hodnocení rizik, tak tam eh, vítáme to, aby se lépe charakterizovalo riziko, aby se vzala v potaz zranitelnost okolního prostředí, aby to bylo také sladěno eh, s legislativou na ochranu životního prostředí. Definice zásadní eh, velké havárie je také důležitá, i když se tady vylučují některé, například mutagenní a další látky. A je důležité, aby tam byly také látky, které mají opožděný e, účinek. Některé látky tu nejsou, ne, nebyly v předchozí klasifikaci toxické. A e, přitom jsou to karcinogenní nebo mutagenní látky a ty nejsou e, zatím zahrnuty. U nebezpečných látek, které jsou předmětem přepravy, tak ty také, eh, u těch se taky zatím nepředpokládá, že by měly být pokryty a my bychom doporučovali jejich začlenění. K transparentnosti bychom doporučovali, aby se zajistilo, že nová směrnice bude v plném souladu s Arhuskou úmluvou, kterou ratifikovala Evropská unie a všech jejich 27 členských států, a to zejména pokud jde o poskytování informací veřejným účastníků při rozhodování o environmentálních otázkách a v rámci přístupu ke, eh, ke spravedlnosti. A komise by také měla provést studie o tom, jestli finanční podpora a nějaké technické, technická expertiza by nemohla být dána k dispozici členských státům eh, v, pro řešení období po haváriích. A eh, my to samozřejmě ještě rozpracujeme v dalších návrzích members want to contribute um, to the discussion? Edward. Edward, did you want to? Yes. Edward you think? Uh, děkuji, děkuji, pane předsedo. jenom možná obecnou, obecnou poznámku. Uh, svoboda, svoboda a bezpečnost jsou vždycky důležité hodnoty a určitě za nimi budeme, budeme stát. Problém je, že někdy ta bezpečnost bývá využívána a zdražuje veškeré, veškeré procesy a využívá se někdy v konkurenčním boji. To znamená, bych chtěl jenom kolegyni Malgorzatu poprosit, aby měla v potaz jednu zkušenost, kterou zde máme, a to je chemická legislativa REACH, eh, která, eh, o které tady byl sveden v minulém období poměrně velký, velký boj. A v konečném důsledku, já to aspoň vidím ve své zemi, eh, znamenal výrazně vysoké administrativní náklady pro především malé a střední chemické podniky, pro některé to bylo Eh, likvidační. Takže samozřejmě bezpečnost ano, ale pozor na ty, řekněme, vedlejší efekty, které můžou někdy sloužit některým, řekněme, těm velkým hráčům, aby zlikvidovali ty malé a střední podniky. Děkuji. My bychom měli také zohlednit ty vedlejší náklady, protože to, co stálo se veso, se vším všudy, anebo to, co stála eh, ta eh, hrůzná katastrofa v Maďarsku, eh, tak já si myslím, že prevence bude určitě o hodně levnější než to, co musíme vynaložit po takovéto katastrofě. No, well, I'm, I'm sure that's... Ano. Já jsem si jist, že to je pravda. A je jasné, že důležité je to především zapracovat už ve fázi navrhování té výrobny, toho provozu jako takového. Takže eh, ano, každopádně ehm, doufáme, že Margořeta získá z tohoto výboru další přidanou hodnotu, ale eh, hodně eh, v tomto návrhu podle mě vychází z minulých zkušeností. Jde o kodifikaci těch nejlepších postupů a norem, jimiž se musí řídit operátoři těch provozů při Eh, nastavování a plánování svých aktivit, čili již v tom plánovacím stádiu, a to je dobrá věc, ale ty normy musí být realistické a uplatnitelné jednotným způsobem všemi, všemi podniky. Ano, a pan, pan Kožušník tady eh, správně poukazuje na nebezpečí diskriminace proti vůči menším podnikům. To je něco, co opravdu mus, na co musíme dávat pozor. Takže eh, Sveny, chcete nám dát eh, váš názor, vaší perspektivu na to, co tu až do, tu, do této chvíle zaznělo? Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, dobré odpoledne. Všechny vás zdravím, zdravím také eh, zpravodajku, zdravím klíč, stínové zpravodaje. My jsme nesmírně vděční výboru za to, že se pustil do práce na tomto návrhu, který, jak bylo řečeno, je poměrně významný. Ještě jednou chci podtrhnout, co, co bylo důvodem eh, toho, že jsme se vrátili ke směrnici CVSO 2? Byla to potřeba sladit rozsah působnosti se stávajícími pravidly klasifikace nebezpečných látek, kdy se eh, zavádí do Evropské unie nový harmonizovaný systém OSN pro klasifikaci chemických látek to byl důvod, to byl ten první důvod, proč jsme se na Seveso znovu, už Sevesem začali znovu zabývat, protože to musí sladit, to je, v tom nemáme na výběr. Ale eh, vzhledem k tomu, že veškeré ta ustanovení jsou v podstatě nezměněná od roku 96, tak to bylo zároveň příležitostí zvážit další potenciální změny eh, ve světle eh, různých zpráv, prováděcích zpráv které již dostáváme dlouhou dobu. Dobrá zpráva je to, že tato směrnice byla až do posud eh, velkým přínosem, pokud jde o omezování havárií, ale stále máme 25 až 30 havárií ročně, které jsou komisi oznámeny, ohlášeny a to je stále příliš mnoho havárií. A v tomto kontextu je potřeba usilovat o další snižování rizik těchto havárií a případně, když už k ním dojde, tak o omezování jejich dopadů. Vzhledem k tomu, jaké obrovské to může mít dopady z hlediska ekonomického, environmentálního a lidského, tak by nám to mělo pomoci mm, mm, udělat něco, co bude mít prospěch pro celou společnost a také přispět k tomu, aby prostředí, v němž občané žijí, bylo lepší. Hlavní změna která je potřeba, je sladění té tzv. přílohy 1, kde se definuje rozsah působnosti eh, v prostřednictvím té klasifikace chemických látek. A i v tom workshopu dnes odpoledne jsme viděli, že toto sladění, sladěvání není až tak jednoduché. Často si žádá velmi hloubkovou analýzu jednotlivých variant. A poté, co ta komise probrala i probírala vlastně už rok nebo dva roky s technickými odborníky, tak ta naše kritéria optimální volby jsou zachování úrovně ochrany a přitom minimalizovat jakékoliv dopady na rozsah působnosti směrnice. Myslíme si, že v našem návrhu je nastolena tato křehká rovnováha a vzhledem k vazbám se VEZO a chemické legislativě, tak budoucí změny v klasifikaci podle HCP eh, budou eh, snadně promítnutelné. A to, je tady ta vazba, která mezi tím, kterou není možno zrušit. Ovšem, my jsme zařadili do našeho návrhu určitou míru flexibility. Je to mechanismus, který umožňuje zmírňování eh, určitých nechtěných dopadů budoucích změn klasifikace chemických látek, což je něco, k čemu může dojít, nedá se to vyloučit. Eh, musíme být schopni buď vyloučit, anebo naopak eh, začlenit některé látky, které se dostanou z, dostat je z nebo do rozsahu působnosti SEVESA. Takže ten nástroj. CLP je základním eh, nástrojem, ale přesto se domníváme, že prostřednictvím těchto derogačních ustanovení si můžeme zachovat tu flexibilitu, tak abychom nějakým způsobem nepoškozovali těm, eh, aby to nebylo na škodu toho stávajícího systému. A abychom do tam mohli dostávat i látky, které tam zatím nejsou. My jsme také aktualizovali a schválili další ustanovení, to už tu bylo zmíněno, a tady jde zejména o oblast veřejné účasti, veřejného přístupu k informacím a přístupu ke spravedlnosti a pak otázka inspekcí. Základní informace o rizicích, o bezpečnosti a o tom, jak se chovat v případě havárie. Tyto informace by měly být snadno a neustále přístupné veřejnosti prostřednictvím internetu podrobná pravidla veřejných konzultací a také ustanovení o možném eh, využití eh, justice, o možném obrácení se na soud, jsou také věci, které se musí v tomto ořešit, eh, ošetřit. Pak standardy inspekcí, včetně jejich četnosti, to je důležitá věc pro vymáhání pravidel, ale tyto změny jsou ve svém rozsahu omezeny podstatě to vychází z toho, co máme teď, ale z některých zpráv z členských států o implementaci jsme jenom ošetřili některé zřejm, zřejmé mezery. Takže e, to je, myslím, vše z hlediska mé prezentace a těšíme se na další konstruktivní diskuzi. Nevím, jestli se mám vyjádřit e, k těm jednotlivým otázkám ještě nebo problémům, které tu byly nastoleny. Ano, já si myslím, že by to bylo oceněno, takže jestli můžete aspoň kratičce. Dobrá, takže já bych vyjasnila eh, ty eh, havarijní plány, externí havarijní plány, které bude muset provést příslušný orgán a to v závis, bude to v závislosti na tom, jaký existuje systém místních regionálních orgánů k malým a středním podnikům. Ano, měli jsme řadu diskuzních bodů, možná jste byli na tom semináři někteří z vás. A v našem procesu přeskumu jsme zaznamenali, že malý a střední podnik to neznamená nutně, že je méně rizikový. Protože některé malé a střední podniky skladují řadu toxických či eh, vznětlivých hořlavých látek a ta škoda někdy může být dokonce větší než u nějakého většího podniku, který ale má látky, které jsou v méně toxické kategorii. Z toho vyplývá, že v zájmu bezpečnosti a to jsme řekli i na semináři, budeme muset řešit skutečnost, že eh, v některých případech sice nemáme od členských států dostatečné informace o malých a středních podniků, tak eh, v současné rovnováze těch velkých podniků versus malých a středních podniků nedojde k nějaké výrazné změně. Eh, I u malých a středních podniků se řeší některé otázky, Třeba to, že některé společnosti, pokud nejsou v té nejvyšší rizikové kategorii, tak mají samozřejmě i eh, nižší, tak jsou na ně uplatňována nižší kritéria, nižší požadavky. Ale to opravdu závisí na té kategorii, eh, která je u nich stanovena. A teď pokud jde o studie ohledně finanční podpory. Tady jsou ty takzvané Risk Facility Funds. To je věc, o níž se hovoří v trošku jiném kontextu. A myslíme si, že to není uplatnitelné na tento kontext, ale chápu to v rámci směrnice o určení, eh, určení odpovědnosti. Tam by měly být tyto otázky zapracovány. Kritéria pro účinnost a efektivnost. K tomu bych řekla pouze pro ilustraci, že se nám podařilo, když jsme se dívali na jednotlivé látky, když transponujeme systém CLP do Seveza, 3 takže celku v podstatě snižujeme zhruba o 2% množství eh, těch eh, pokrytých eh, v zařízení. To znamená, že 414 je vyřazeno, protože jejich látky už nejsou považovány za spadající do rozsahu působnosti Seveso ale místo toho je asi 210, které naopak jsou nově začleněny do rozsahu působnosti Seveza a budou muset vyhovět jejím eh, požadavkům v podstatě poprvé. a celkem ten výsledek je 184, nám asi vypadne. To je tedy z mé strany pro tuto chvíli, vše. Možná budeme mít ještě další příležitost o tom bavit. No, no, já vám děkuji. Já vám děkuji. Já myslím, že to nám určitě pomůže, že to paní Hanslik a s tím novým zpravodajem to určitě pomůže najít způsob, jak zajistit, že některé aspekty naší práce budou představovat přidanou hodnotu pro práci komise. Mnohokrát vám děkuji. Termíny jsme slyšení. Paní Jazlik, chcete to ještě zhrnout? Chcete ještě něco dodat? Jenom bych chtěla mnohokrát poděkovat za diskuzi a za úvahy všech kolegů i ostatních stínových zpravodajů. Doufám, že to, co jsme teď slyšeli, jak říkala zástupně komise, eh, nám pomůže při zpracování dobrého stanoviska a že nám to také pomůže vylepšit směrnici a doufám, že naše spolupráce bude skutečně plodná se všemi kolegy ze všech politických skupin. Mnohokrát děkuji za tuto výměnu názoru. To je z mé strany všechno, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. Váš časový plán máme, takže se těšíme na vaši zprávu. A teď přejdeme k poslednímu bodu na dnešním pořadu jednání, a to je zahájení diskuze o rozpočtu na rok 2012. A já zejména vítám našeho zpravodaje pro tento rozpočet, za tento výbor, za tento cyklus, je to pan Eduard Kožušník, a především chci vřele přivítat zpravodaje nebo zpravodajku parlamentu pro rozpočet, paní Francesku Palzány, která je členka výboru pro rozpočet. Ona se ke mně připojila tady na pódiu, protože nám také řekne něco o to, jak ten rozpočet vypadá, o těch postupech a tak dále. Pak tady máme zpravodaje pro rozpočet pana Bande Kampa. Já myslím, že paní Gepardová něco řekne za SAD pan Busoj, pan Rochefort, pokud je liberály. A samozřejmě eh, neunavitelná paní Rille něco řekne za zelené. A já myslím, že to bude takové dobré kolečko. Takže já jsem teď chtěl nejdřív eh, dát slovo panu Košušníkovi, aby nám to uvedl, pak požádám paní Palcány, aby také vysvětlila, jak by měl ten rozpočtový postup vypadat, protože já myslím, že ten postup je teď trošku jiný než v předchozím cyklu rozpočtů. A pak si vyslechneme připomínky stínových zpravodajů a pan Košušník nám to zhrne. A také si můžeme říct něco o časovém plánu. Vyhovuje to? Takže, Edvarde. Cedo, já osobně si myslím, protože je to poslední bod dnešního programu a protože dnešní den byl opravdu eh, náročný po všech směrech a protože se jedná o peníze, tak budeme strašně, eh, strašně rychlí. Já osobně jsem rád, eh, že je tady naše kolegyně z rozpočtového výboru Balzány. My jsme se sešli minulý týden osobně eh, ve Štrasburku, diskutovali jsme. Mně osobně se líbilo na jejím přístupu to, že je otevřená všem našim návrhům z našeho výboru, eh, takže je teď v podstatě na nás v rámci našeho výboru, abychom si dohodli co nejvíce peněz pro naše záměry v rámci výboru IMCO jako takového. To berte prosím s nadsázkou. Eh, já bych možná eh, jenom v rychlosti řekl eh, ten náš harmonogram, který z logiky věci je dlouhý, protože se k návrhu komise vyjadřuje rozpočtový výbor a k němu se schází v podstatě návrhy v podstatě ze všech, ze všech výborů, tak dá se říct, že dneska začínáme. 20. dubna by měla komise představit návrh rozpočtu. 23. Eh, května je konečný termín, eh, co se týče eh, překladů. My bychom měli tu naší zprávu mít kolem 14. v tom týdnu 14. až 16. června. Máme měsíc na pozměňovací návrhy do 13. července, které, které by se měly diskutovat do 31. srpna, kde by se také mělo hlasovat. Hlasovat na rozpočtovém výboru se bude Eh, v říjnu a doufejme, že se bude hlasovat ve správném termínu, tedy v srpnu o celkovém rozpočtu jako takovém. Já bych chtěl možná upozornit ještě na jeden termín, který se týká nás, protože v rámci eh, těch diskuzí o rozpočtu existují takzvané pilotní eh, projekty, které, o které se můžou jednotlivé výbory ucházet. Z, toho vnitřní, z našeho výboru pro vnitřní trh máme konkrétně dva projekty. Jeden je to ten náš Single Market Forum eh, jako takový a je to monitoring spotřebitelské politiky. Nicméně, tak jak jsem pochopil, můžeme přicházet eh, s návrhy, s myšlenkami a ty by měly přijít na stůl do 3. 6. Takže to je z mé strany na úvod eh, vše, pane předsedo. Well, thank you very much. Well, I'm pleased. Děkuji, já jsem rád, že jste se natolik připravil dopředu a že jste se také setkal s paní Balcány a já teď dám slovo jí, aby se s námi podělila o svůj náhled na celý proces za rozpočtový vývoj. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, letos, jak už říkal pan předseda, bude rozpočtový postup trošku jiný. Já doufám, že se na tom budou podílet všechny specializované výbory. A platí to i pro stanovení sektorových priorit. A já myslím, že výbory jsou k tomu nejvíc povolané, protože právě tam máme ty nejlepší úmysly a každý ví, co by chtěl vidět v rozpočtu na rok 2012. Strategie, o které jsme hlasovali v usnesení 24. března, byla taková, že chceme zajistit, že letos, až budeme mít první evropský semestr, měli bychom mít v Evropě posílenou zprávu hospodářských věcí a měli bychom se pokusit zajistit o to, že se budou zbližovat národní rozpočty a unijní rozpočet. Zejména pokud jde o hlavní sdílené priority. Tyto priority, a to je něco, na co jsme hodně upozorňovali, musí být prioritami podle strategie Evropa 2020. Na dalších deset let ve střednědobém hledisku chceme určitých věcí dosáhnout. A pak je tady další věc, kterou musíme zohlednit v rozpočtu. Je to věc, na kterou nikdy nemyslíme dost, a to jsou investice a národní politiky zaměřené na budoucnost. Takže musíme zajít dál, než je ten aktuální rok, kterým se zabýváme. Potřebujeme zvážit dlouhodobější časový rámec. Máme pět vlajkových strategií ve strategii Evropa 2020. Mám tam pět cílů. A my jsme navrhli něco, co parlament odsouhlasil, a totiž, že musíme začít hodně rychle. Musíme začít prvním z těchto cílů a musíme se v Evropě pokusit vytvořit víc pracovních míst a více kvalifikovaná pracovní místa. To je první cíl strategie Evropa 2020. Ten první cíl pak může být hmatatelný, pokud provedeme konkrétní investice, pokud je o zaměstnanost, ale také v oblasti odborné průpravy, zlepšování profesionální kvalifikace, podpory podnikání, především malých a středních podniků, podpory evropských investic do infrastruktury, včetně energetické infrastruktury. To jsou investice, které jednotlivé země nezvládnou sami. My proto navrhujeme, abychom v evropském rozpočtu jednoznačně uvedli, nakolik důležitá tato strategie je a abychom to udělali okamžitě, my chceme silný důraz na národní státy a chceme rozpočet integrovat. Bude důsledný a evropská přidaná hodnota potom začne dávat smysl. My tady nemáme jen výborný nástroj pro boj s krizí v Evropské unii ta strategie Evropa 2020 je nejenom výborný nástroj za tímto účelem, ale je to také nástroj, který můžeme využít pro koordinaci finanční i strategickou. A také je to vynikající způsob, jak ušetřit zdroje. Jak uspořit. Letošní postup, který bude znamenat, že budeme potřebovat eh, příspěvky od všech specializovaných výborů, abychom mohli náležitým způsobem přispět, abychom mohli přesně říct, jaké máme priority, pokud je o strategii Evropa 2020. A pak se můžeme zamýšlet nad dalšími kroky. Máme tu další lhůtu, to je 3. červen, a do té doby bychom chtěli seznam pilotních projektů, a přípravných akcí. A potom o tom můžeme ještě do září s komisí jednat a pak budeme postupovat formálně u projektů, které budou prakticky proveditelné, můžeme potom zahájit formální postup. Po červnu přijde ta nejdůležitější fáze, budeme muset připravit eh, pozměňovací návrhy pro návrh rady a to už se budeme muset zabývat konkrétními čísly. A to znamená, že si musíme hned stanovit naše rozpočtové priority a budeme se muset postarat o to, že naše politická činnost bude mít určitý význam. Musí být jasné, co chce parlament udělat s tím rozpočtem, až rozpočet dostaneme z rady. A já myslím, že to je ten nejúčinnější způsob, jak tento nový postup uplatňovat. A stejně jako loni, i letos budeme mít jedno smírčí řízení a chceme, aby nám bylo jasno v tom, čeho chceme dosáhnout a musíme být také realisté. Je to poslední rok finančních vyhlídek, které vyprší v roce 2013. Máme velice přísný rozpočet a to znamená, že se budeme muset na všechno pořádně podívat a rozhodnout, jaké jsou priority. Rozhodnout, kde potřebujeme navýšit prostředky, protože, jak říkám, máme velice malý manevrovací prostor a komise už teď pracuje na finančních výhledech po roce 2013. A to se bude dotýkat všech našich činností, včetně našich pilotních projektů a přípravných činností. Takže pokud jde o rozpočet, budeme muset rozhodnout, jaké jsou naše skutečné priority. A budeme potřebovat konkrétní plán. Od samotného počátku k tomu musíme přistupovat pragmaticky a já doufám, že na konci to bude znamenat, že jsme udělali první krok k naplnění strategie Evropa 2020 protože teprve v rozpočtu dokážeme dostatečně ujasnit tuto strategii a hmatatelným způsobem je realizovat. Děkuji. Já vám mnohokrát děkuji, to bylo velmi jasné vysvětlení a já myslím, nebo předpokládám, že komise určitě bude souhlasit s vámi v tom, že priorita pro financování určitých klíčových činností podle strategie Evropa 2020 je opravdu zásadní. A teď tam můžeme ještě doplnit další věc, což je ten akt o vnitřním trhu. Takže samozřejmě nad tím se také budeme zamýšlet, ale já myslím, že to jsou sice velké výdaje, ale ne až tak obrovské a už jsme v podstatě začali s určitými přípravnými činnostmi, jako je třeba eh, Single Market Forum. Takže naprosto souhlasíme s tím, jak vy k tomu přistupujete. A možná, že se ještě vrátíme k té otázce celkového časového plánu a toho, jak všechno do toho zapadá, protože při dokončení rozpočtu na konci letní přestávky, letního období, je to vždycky těžké. Víte, že někdy je opravdu těžké dát dohromady všechny výbory, aby hlasovali o rozpočtu. S paní Gepardovou už jsme dřív měli takovou zkušenost, rozpočet musel být úplně na začátku prázdninového nebo konce prázdninového období. Dobře, takže teď se vyslechneme stínové zpravodaj pan pan Dekamp, pak paní Gepardová, pan Rošfor, paní Rile, plus kdokoliv další, kdo bude chtít vystoupit. Pan Van de Kamp. Vážený pane předsedo, děkuji vám. Děkuji oběma zpravodajím za zcela jasné vysvětlení, které nám podali. V mezidobí jsme dostali také časový harmonogram a já se budu snažit vše dodržet. Mám ještě tři otázky. Hovořili jsme o výši rozpočtu, našeho rozpočtu a našich rozpočtových linek. Někdy mám takový eh, dojem, že dostáváme určité příkazy o rozpočtového výboru, co máme udělat a co ne, že nedostaneme více, ale nedostaneme ani méně eh, Imko je takzvanou matkou všech výborů, takže si myslím, že bychom měli eh, ten rozpočet poněkud navýšit. To byla první otázka. Druhá otázka. Dnes odpoledne jsme si vyslechli eh, přednášku pana eh, Barniera. Když všechno poběží dobře, tak samozřejmě z toho vyplynou i určité rozpočtové otázky. A ptám se zpravodajů, kdo prostě eh, implementuje tuto krásnou rozpočtovou knihu eh, do jednotlivých konkrétních částek. Může se stát, že budeme muset přiznat barovou a ta doba nazraje. A třetí věc, to je otázka vnitřního trhu. Vnitřní trh se neustále rozrůstá, chceme čím dál více chránit spotřebitele, ale ne vždycky to lze skloubit. A vlastně ta poslední otázka. Evropa 2020, to je určitý benchmark, ale já jsem eh, také eh, přátelem výboru LIBE. Víme, že tam existuje problém s azylem. 2020 říkáme, to je absolutní benchmark, ale jak to bude vypadat s prioritami pro výbor IMCO? Neměli bychom je eh, přizpůsobit eh, Evropě 2020? Um, ano, zajímá mě váš názor, že jsme jakousi matkou všech výborů. Vzhledem k těm eh, dámám, které máme zde u nás na výboru. Ale jestli dovolíte pár slov když se snažím vysvětlovat Evropskou unii studentům eh, středních škol, tak vždycky začínám tím, že to je projekt pro mír a pak vnitřní trh. Thank you very much. Um... Ano, děkuji vám. Dobře. Paní Gebhardt. Já film. Ano, děkuji. Děkuji oběma eh, zpravodajům, panu Kožušníkovi a také paní Balcany. Eh, oba dva nám poskytli velmi eh, přesné informace o tom, co nás čeká do budoucna. Děkuji také za to, že je zapotřebí, aby specifické výbory byly silně zapojeny do tohoto procesu. To je něco nového a podle mne je to dobrá věc. Možná, že ani není zatím ještě tak v povědomí. Dřívo e, to bylo tak, že my jsme sice prezentovali naše představy, ale e, výbor pro rozpočet ten si udělal to, co chtěl. To se nyní změnilo a pokud vím, tak je to skutečně dobré. My jako výbor jsme postupovali obvykle rozumně v našich požadavcích a já navrhuji e, panu Kožušníkovi, abychom u těch základních bodů, na které jsme se zatím zaměřovali, zůstali. A to z toho důvodu, aby existovala kontinuálnost v naší práci. Znamená, pan Kožušník hovořil o dvou z těchto projektů. To znamená, že se musíme zaměřit na fórum o vnitřním trhu, které je nesmírně důležité, tak aby prostě tato otázka vyšla lépe v podvědomí, aby bylo jasné, co vnitřní trh znamená pro občany a pro podniky, čili pro všechny dočené subjekty. To je jedna z velmi důležitých záležitostí. A druhý bod, o kterém hovořil rovněž pan Kožušník, ale možná, řeknu radši Edvarde, protože to je jednodušší pro vyslovování. Dobře, děkuji, se můžu. Takže Edvarde, to, o čem vy jste hovořil, to je monitorování politiky ochrany spotřebitelů. Tady se musíme zamyslet nad tím, jak to můžeme provést a jak to můžeme prezentovat. My jsme hodně cestovali do členských států a vidíme, že v několika státech organizace na ochranu spotřebitelů mají eh, velké potíže, hlavně v těch nových členských eh, státech, kde prostě existovala určitá dlouholetá tradice, neexistovala žádná dlouholetá tradice v tomto směru. A tady by měly být nastartovány určité pilotní projekty a to by možná stálo za zamyšlenou, protože vy jste hovořil o tom, že bychom mohli nastartovat nový pilotní projekt. A třetí a poslední bod je námi požadovaná kampaň na téma Solvit tak eh, jak o tom hovořila komisa, jak zamýšlí toto kampaň nastartovat. Nejde o to, že komise by měla převzít práci členských států, ale jde o to informovat občany, že existuje Solvit, který nabízí řešení pro eh, problémy, jako například uznávání odborných kvalifikací nebo práva spotřebitelů. A na tomto místě bychom se měli více angažovat. Je nezbytné, aby na základě Evropy byla nastartována určitá informační kampaň tak, aby byly angažovány i ty státy, které tuto záležitost zatím eh, neberou vážně. My prostě musíme mít taková místa, která budou schopna zodpovědět otázky občanů ohledně vnitřního trhu. Tolik těm třem základním stanoviscím, které my jako IMKO bychom vám nabídli eh, paní Balzany k dispozici. A samozřejmě si ráda vyslechnu další jiné výborné nápady. Thank you very much indeed. Děkuji vám. To bylo velmi užitečné míst eh, naváze to, co jsme dělali předtím na novou rozpočtovou proceduru. Ještě pan Rošfor. Ano, děkuji, pane předsedo. Vy jste viděl, že naše priority jsou velmi eh, blízké. Chci ještě eh, omluvit pana Busoje a budu se vyjadřovat jeho jménem jistě eh, můžeme říci, že rozpočet tady slouží k tak trošku téměř obsesivní myšlence znovu na startování růstu v eh, Evropské unii. V rámci strategie 2020 bych řekl, že to není jaksi žádný náboženský eh, problém, že bychom tady měli uctívat nějakou posvát, nějaké posvátné tele, ale každopádně pokud jde o strategii 2020, na tom se dohodly členské státy. A protože se na tom dohodly členské státy, tak jako eh, určitou páku to musíme využít, abychom zůstali ko- koherentní. A Malcolm Harbour tady hovoří o, hovořil o Single Market Act. A pro nás a také po té, co jsme slyšeli pana Michela Parnie, je to eh, velmi stěžení, velmi eh, důležitá součást toho, co řeší, naš, co řeší náš výbor, čím se zabývá, zejména inovace a digitální elektronický trh. To jsou věci, v kterých je potřeba hodně udělat v zájmu konkurenceschopnosti a i podpory zaměstnanosti je potřeba určitá mobilizace. A potom také e, důležité body Solvit a pak to Forum pro jednotný trh. Ano, poprvé v roce 2011 byly tímto způsobem financovány takže já myslím, že je logické, že by tomu tak mělo být i v roce 2012. To myslím, že samo sebou. A v neposlední řadě, a to myslím, že se také částečně řešilo, potřebujeme financování politiky spotřebitele. To je určitý bod, u něhož je potřeba možná trošku více prostředků, eh, vhodných prostředků, protože tady se možná nedostává. Tady je určitá potřeba ještě dalších prostředků a bylo by stíž, opravdu stěžení, aby kdybychom měli trochu více prostředků, abychom je zacílili opravdu na politiku eh, spotřebitele, jak říkala paní Begard, abychom se zaměřili na tu nerovnost těch eh, úrovní v jednotlivých členských státech, abychom to zaměřili na interaktivní programy na unijní úrovni. Um, Mrs. Ruler. Paní Rule. Zcela stručně. V posledním roce jsem byla zpravodajkou a bohužel si myslím, že ta situace ohledně svazu spotřebitelů ve eh, východní Evropě byla eh, fond podfinancována. Musíme si uvědomit, jaká smysluplná opatření povedou eh, k vhodnému financování. Jinak si myslím, že eh, pan zpravodaj si zasluhuje moji plnou podporu. Eh, Já bych možná zmínil ještě jednu věc, o které zatím nikdo nemluvil. Brzy se tím budeme zabývat. Je to zpráva paní Salvini, je to otázka celnic a programu modernizace celnic. To je samozřejmě zásadní a je to jedna z větších položek rozpočtu které obvykle financujeme. A pak jsou tady samozřejmě také určité otázky spojené s časovým plánem pro tuto věc. To se bude také týkat rozpočtu. Nedávno jsme o tom slyšeli něco od komise. Takže já myslím, že náš zpravodaj pro rozpočet to také musí zohlednit. A také už na straně komise vidíme určité důležité iniciativy, pokud je o sledování a toho, jak to funguje na trhu. Teď máme původní návrh komise a dali jsme také určité prostředky, které mají pomoct a které souvisejí s tím aktem pro vnitřní trh nebo o vnitřním trhu. A já myslím, že celkově nechceme být výborem, který vynakládá velké prostředky. My si vybíráme velice takticky, aby jednotný trh fungoval. A pokud máte na mysli právě toto, když říkáte, že jsme matkou všech výborů, pane Van Kampe, dobře, dejme tomu. Dobře, takže paní Panzány, chcete možná ještě něco poradit na základě toho, co jste slyšel? A pak ještě předám slovo úplně na závěr panu Kožušníkovi nebo Edvardovi, jak mu teď všichni říkáme. Děkuji. Děkuji za ty počáteční příspěvky, ty jsou velmi důležité. Ráda bych odpověděla na dvě konkrétní otázky, abych vám co nejvíc pomohla v tomto postupu. Ptali jste se, jaké jsou limity jaká jsou omezení, pokud chceme předložit naše stanovisko, náš postoj v porovnání s postojem rady. Samozřejmě omezení jsou dosti konkrétní. Vždycky musíme mít konkrétní představu o tom, co chceme udělat, a potom potřebujeme něco konkrétního i pro vyjednávání, pro smírčí řízení, aby na to druhá strana přistoupila. A jak už jsem říkala, musíme mít na paměti marže. Máme určitý rámec, rámec eh, na základě finančních eh, výhledů do roku 2013 a s tím musíme pracovat. A samozřejmě rada pak může kdykoliv předložit cokoliv dalšího, ale pokud budeme mít konkrétní realistický návrh na úvod, až dospějeme na podzim ke směrčímu řízení, měli bychom být schopni zajistit si dohodu, se kterou budeme spokojení a kterou přijme i plenárka a odhlasuje plenárka. Pokud je o ty pilotní projekty a přípravné činnosti, to je citlivá záležitost. Dnes jsme měli v rozpočtovém výboru schůzku, chtěli jsme se zamyslet nad tím, jak nejlépe postupovat v této oblasti. A po té dlouhé schůzce s komisí eh, se objevila jedna důležitá věc, a totiž komise by neměla jenom realizovat pilotní projekty a přípravné činnosti, ve kterých jsou technické problémy. Měla by mít také přípravné činnosti pro oblasti, které pokrývají i další programy. Protože jinak by se mohlo stát, že vynecháme důležité projekty a budeme zbytečně vynakládat zdroje. Takže my máme představu takovou, že předložíme návrhy, které zatím ještě nepokrývají další programy. A tady je opravdu důležité, abychom pokračovali ve stávajících programech, ve stávajících pilotních projektech. Protože pokud bude pilotní projekt pokračovat, stane se z toho přípravná činnost a může se z toho také stát unijní politika. A to by bylo výhodou, kdybychom v prvním nebo v druhém roce skutečně zjistili, jestli je tady určitá cesta, jak investovat. Takže kritický přístup k této oblasti by byl opravdu dobrý. Pak jsou tady ještě další věci, které tu zazněly v této souvislosti a já myslím, že by bylo opravdu dobré, kdybychom se nad tím zamýšleli z hlediska našich očekávání, která pak 20. dubna předložíme a uvidíme, co bude v návrhu rady. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkuji, že jste přišla do našeho výboru a že jste nám to všechno jednoznačně vysvětlila a těšíme se na spolupráci. Edvarde. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já budu rychlý, aby i tlumočníci, kteří měli těžký den, eh, mohli spolu s námi odejít eh, domů. Eh, já v podstatě nezávidím kolegyni z rozpočtového výboru Francesce Balzány, protože zároveň oceňuji to, že je ochotná projít většinou výborů, nicméně náš výbor je v podstatě asi si myslím, že nejlepší, protože eh, tak, jak jsem pochopil, jsme, jsme jedna rodina a, a v podstatě máme i své náboženství, tak jak když zhrnu vystoupení všech svých stínových, eh, nebo svých stínových kolegů. Rozhodně souhlasím s kontinuitou. Eh, určitě v té zprávě bude zakomponována kontinuita těch, těch našich projektů. Já jsem eh, nezmiňoval, že chci zakomponovat nové projekty. Já jsem říkal, že ta možnost je. A ta možnost je pro všechny, všechny naše kolegy. Já v tom cítím spíš svou roli koordinátora než cokoliv jiného, tak abychom postupovali směrem, směrem eh, k rozpočtovému výboru a zpravodaj z rozpočtového výboru jednotně. Děkuji. Well, I think... Ano. Já myslím, že tady máme jasný směr, jednou, jasnou cestu, máme vedení tohoto projektu, takže se těšíme na jeho plody, eh, výstupy a každopádně, že politické skupiny a další to budou probírat. Vím, že je tady velká receptivita. Já vám všem velice děkuji. Tohle byl poslední bod, který jsme tu měli příště, až se setkáme. To budeš. 24., 25. a 26. května, se vás možná překvapí. Vím, že se to zdá, že je to velice daleko, ale mezi tím máme zelené týdny, Štrasburg, prázdniny. Takže já s vám všem přeji hodně zdaru, hezké velikonoce a hezky si odpočiňte na ty velké projekty, které se blíží, které nás čekají, zvláště pokud jde o udělování veřejných zakázek, o kterých jsme se dnes bavili. Děkuji vám za vaše příspěvky. Bylo to skutečně velmi intenzivní jednání a jako vždy chci poděkovat tlumočníkům a přeji vám krásné Velikonoce. Děkuji vám.